Ehm, euh, Drazí kolegové, v, té, v tuto časnou hodinu vás vítám na zasedání našeho výboru. A v bodě jedna doporučuji, abychom přijali pořád jednání pro dnešní den, a to beze změn. Pokud jde o bod dvě. Mám pro vás eh, několik oznámení. Chci připomenout, že dnes odpoledne od tří hodin je konference předsedů otevřená všem členům v přítomnosti Van Rompuje, kde se eh, tedy hodnotí Evropská rada, která se konala minulý týden, konce minulého týdne. Ovšem výjimečně v zájmu dobré organizace parlamentní výbory mohou přesto začít zasedat od 15 hodin. To bude i náš případ. Budeme mít společné slyšení, které už je dlouho naplánováno se, se zemědělským výborem o sociálních podmínkách v zemědělství Děkuji Tomasu Manovi, místo předsedovi, že se podvolil to předsedat eh, tomuto slyšení. A další sdělení říci, že tedy Ana Aně Kamasuju po dlouhých letech práce byla nesmírně profesionální, šlo se velké důvěry pracovala jako eh, expertka národně, opustí eh, sekretariát výboru EMPL, eh, je nám to samozřejmě všechno lít, je nám to líto, v půl jedné se s ní rozloučíme skleničkou před sálem. A vítáme mezi námi Zoltana Peto, administrátora v rámci administrativy výboru, který no, tedy od 1 března a bude moci rozvíjet svůj profesní talent pro vyjednávání a e, lidské vztahy v rámci našeho sekretariátu, sekretariátu našeho výboru. A bod e, třetí. Zasedání monitorovací skupiny organizované e, rozpočtovým výborem o nezaměstnanosti mladistvých se bude konat 26. března 12.30 až 14 v ASPE 3E3. Všichni poslanci našeho výboru jsou srdečně zváni a vzhledem k tomuto tématu pro toto zasedání, tak já doufám, že členové výboru kteří eh, mají nějakou vazbu na toto téma, to znamená, jak reagovat na eh, nezaměstnanost mladiství, že se zúčastní. Bohužel já sama se zúčastnit nemohu, neboť budu v Paříži. Proto se spolehám na vás. Eh, čtvrté sdělení. Nový bod, který neustále tedy připomínám a přidávám, informovat výbor o e, nákladech na tlumočení. Protože jak jsem připomněla na našem posledním zasedání koordinátoru, tak nevyužití tlumočení, i když o něj bylo požádáno, nebo pozdní zrušení, má náklady pro parlament, což je 840 eur a samozřejmě, že pokud je to mise, tak je to více zasedání mezi zpravodaji a stínovými zpravodaji, proto eh, jsou eh, poslanci vyzýváni, aby omezili požadavky na tlumočení leda, že by to bylo naprosto nezbytné, aby informovali sekretariát v případě, že se nebudou moci zúčastnit zasedání, když se má eh, nějaké jednání zrušit. A na začátku každého jednání Ample v případě nevyužitého nebo zrušené, pozdě zrušeného tlumočení budeme informovat. Eh, to znamená, musím říci, že eh, tlumočení nebylo využito v týdnu 4. až 8. března. Bylo to zasedání stínových zpravodajů o vysílání pracovníků, kdy polština byla zrušena vzhledem ke zrušení toho jednání. Takže polština nebyla využita, i když o ní bylo požádáno, protože to zasedání bylo zrušeno. 840 eur. Zasedání koordinátorů s komisařem Andorem. Tam eh, jsme měli mít angličtinu, francouzštinu, maďarštinu a němčinu. Zasedání bylo odloženo. Nakonec se konalo bez tlumočení. 840 krát 4 krát 3. Trialog o e, tedy zodpovědnosti e, z vlajkového státu, tam někteří žádali o tlumočení v francouzštině, pak se nedostavili. Nedošlo tedy, nebyla využito tlumočení. 840. Sekretariát e, vypracoval tento seznam a s tím, že neuvádím žádná jména, i když by to bylo dobré. Za pátém, Připomínám, že zasedání našeho výboru je vysíláno přes internet. Pokud nejsou žádná další sdělení, tak se dostáváme k třetímu bodu, čím se dostáváme k přeskoumání tří pozměňovacích, kompromisních pozměňovacích návrhů ve vztahu k zprávě pana Ungureanu o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže, to stanovisko Máme tady 23 pozměňovacích eh, návrhů a to na eh, ekonomický výbor, kde je jiný další zpravodaj. Takže dávám vám slovo, pane zpravodaj. Děkuji vám, paní předsedkyně. Máme opravdu pouze 23 pozměňovacích návrhů. Eh, Mohu říci, že z těch návrhů předložených bylo dosti složité vypracovat kompromisní návrhy. Nicméně nakonec jsme vytvořili tři k odstavci 5, 6 a 17. A ty návrhy skupina EPP podpoří. Dovolte mi vyjádřit se k pozměňovacím návrhům číslo 4 a 7. Zcela souhlasím s tím, že komise by měla věnovat jednu celou kapitolu otázce dopadů hospodářské soutěže na aspekty zaměstnanosti. Nepodpoříme pozměňovací návrh 13, ale podpoříme 14. Rovněž zmiňuji, že jsem stáhl vlastní návrhy 12 a 17. Stručně řečeno, taková je pozice EPP eh, vzhledem k, návrhu, eh, vzhledem k stanovisku komise, paní předsedkyně. Děkuji vám. Jutta Steinberg. Děkuji. Já budu velmi stručná jménem evropských sociálních demokratů a jménem kolegy Ole Ludvigsona, který nemohl přijít. Vítáme vytvořené kompromisy a děkujeme za dobrou spolupráci. Um, ce No. Žádá někdo dalšího slovo? paní Broms z komise. Děkuji vám, paní předsedkyně. Dobré dopoledne, jsem ráda, že tu jsme na projednávání této výroční zprávy o politice hospodářské soutěže. Máme pár eh, připomínek. Evropská unie a členské státy se dohodly na strategii pro inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst v rámci strategie EU 2020, ve kterém hraje hospodářská soutěž výraznou roli. Má zajišťovat, že cíle EU 2020 budou splněny. Má jasné dopady na klíčové motory produktivity a může podporovat růst při nulových nákladech pro daňové poplatníky. Konkurence a konkurenční politika ne, nesestává pouze z toho, že v společnosti vstupují do řádné konkurence, ale donuc, nutí vlády k tomu, aby efektivně využívali veřejné zdroje, aby utráceli pouze na to nejefektivnější. V tomto kontextu nástroje státní pomoci skutečně mohou členským státům pomoci bojovat s hospodářsko-sociálními výzvami. Proto komise minulý rok oznámila, že bude chtít modernizovat státní kontrolu dotací tak, aby se usnadnilo, usnadnily alokace pomoci, která bude cílenější a bude lépe identifikovat selhání trhu a cíle společného zájmu, výzkum, zelenou ekonomiku a nedistortivní, tedy takzvanou správnou pomoc. Teď k pozměňovacím návrhům. Pravidla státních dotací už teď poskytují mnohé možnosti dotování malých a středně velkých podniků. Chceme podporovat hlavně takovou státní pomoc, která bude přispívat k cílům EU 2020. Víme, že mnoho opatření pracovního trhu jsou mimo rozsah této politiky a členské státy se mohou sami rozhodnout, jakým způsobem tyto příspěvky budou probíhat. Může to být formou Eh, jiných příspěvků, případně nekompatibilních příspěvků s tímto programem a může to reagovat na poptávku a nabídku na trhu. Bod 4 tohoto stanoviska, jeho znění nám není úplně jasné, nicméně eh, všeobecné nařízení pro blokovou výjimku pro státní pomoc už umožňuje výskyt takovéhoto druhu pomoci. Pokud jde o pozměňovací návrhy teď k číslu 8 u eh, v oblasti státní pomoci je z tohoto ohledu balíček kompletní. Podle článku 14 SFEU komise přijala na konci roku 2011 komuniké ohledně kvalitativního rámce služeb všeobecného prospěchu, všeobecného zájmu v Evropě. Tento balíček ponechává členským státům dosti prostoru pro jednání, e, zejména v oblasti kompenzací za sociální bydlení, které může spadat do výjimky a tím pádem je bez jakéhokoliv omezení vyňato z působnosti tohoto nařízení. Jakákoliv tato opatření však musí rovněž splňovat sociální potřeby, což může například pro oblast sociálního bydlení znamenat, že bude omezena skutečně pouze na znevýhodněné občany, případně sociálně neznevýhodněné skupiny, které v důsledku sociálních podmínek nejsou schopny získat bydlení na trhu za tržní ceny. Umožňuje to členským státům řešit problémy v sektoru sociálního bydlení. Pakliže členské státy mají problémy s plněním těchto podmínek, mohou kontaktovat komisi, eh, projednat s námi své problémy a upozorňovat na jednotlivé případy. Pokud jde o privatizace, zde je komise neutrální, co do tedy vlastnictví společnosti. Nicméně privatizační procesy se mohou týkat případů státní pomoci a v takovýchto případech je potřeba komisi do celého procesu včas zakomponovat. Za, za K číslům 18, 19 a 20. Pravidla státní pomoci už teď silně podporují přechod na nízkouhlíkové hospodářství, zejména v rámci stávajících pokynů pro ochranu životního prostředí a v rámci všeobecné výjimky pro poskytování státní pomoci a v rámci pokynů pro řízení ochrany životního prostředí. Podle nás není potřeba zavádět v této oblasti další pravidla. Státní pomoc už v tuto chvíli podporuje výzkum, vývoj a inovace. Všeobecné pokyny a všeobecné nařízení eh, projekty eh, výzkumu, vývoje a inovace rovněž podporují, proto není podle nás potřeba sem zavádět jakékoliv výjimky. A nakonec k pozměňovacímu návrhu 22. Zde jde o přeskoumávání eh, případu hospodářské soutěže, kdy společnost odmítne sledovat eh, plán eh, stanovený EU a chce ukončit činnost. byl na nás dotaz, zda to uzavření nějaké továrny, ne její prodej, může porušit pravidla hospodářské soutěže. To asi ale záleží na konkrétním případu. V případě, kdy společnost, která uzavírá tuto továrnu, se dohodla s ostatními společnostmi na trhu, že se továrna uzavře, a ne prodá, to by znamenalo významné narušení pravidel hospodářské soutěže a proti tomu musí zasáhnout buď komise nebo e, národní úřady na ochranu hospodářské soutěže. Pokud takové dohody však neexistují, porušení eh, hospodářské soutěže by nastalo pouze v případě, kdy daná firma má dominantní pozici na trhu. A to jenom tehdy, kdyby uzavření dané továrny vedlo k omezení produkce, eh, a znevýhodnilo spotřebitele, případně kdyby existovala nějaká takováto odpovídající strategie, což se většinou asi nestane, pouze v případech, kdy uzavření dané továrny eh, povede k významnému ovlivnění poptávky ze strany spotřebitelů a v případě, kdy se neobjeví žádné jiné subjekty na trhu, které by tuto poptávku nahradily. Děkuji vám, paní předsedkyně. Phil Benion, prosím. Yeah. Oh, thank you. <laughs> Just, uh... Děkuji. Omlouvám se za mírně spožděný příchod. Měl jsem eh, pracovní schůzku u snídaně. Chci poděkovat zpravodaj. Ovšem nemohu mu poděkovat za dobrou spolupráci, protože jsem to dostal teprve minulý týden. Což už bylo tedy ve stádiu vlastně po pozměňovacích návrzích, takže teprve nedávno mi to bylo zprostředkováno. Nicméně prošli jsme pozměňovací návrhy. Některé z nich jsou pozitivní, některé, jak jsme právě slyšeli, jsou problematické z hlediska pravidel státní pomoci. Snad eh, to nějak vyřešíme. V pozměňovacím návrhu 3, i když podporuje eh, podnikovou sociální zodpovědnost, myslím, že to musí být dobrovolné. Má to svůj konkrétní smysl posilovat image podniku, eh, z podpora osvědčených postupů. To samo o sobě není nástroj na zvýšení konkurenceschopnosti. A pokud jde o pozměňovací návrhy, OSG, SGIS, SSGIS a další definice, k tomu myslím, že už komise vydala rozhodnutí OSG, kde vysvětluje pozici v členských eh, států, co představuje zkreslení eh, deformaci trhu a co ne, pokud jde o státní pomoci. Myslím, že je to ožehavá, citlivá otázka. Musíme postupovat velmi obezřetně při hlasování na, na těchto tématech. Ta pravidla státní pomoci musí být dobře nastavena, tak aby byla podpora tam, kde to je potřeba. A přitom, abychom zároveň měli funkční, konkurenceschopný trh, nikoli protekcionismus členských států v případě, eh, kde to není nutné. Pokusíme se na to podílet, pokusíme se to správně nastavit. Myslím, že náš hlasovací seznam to bude také odrážet. Děkuji. Ano, jsou to ještě další žádosti o slovo. Pan Thomas Mann. Já bych chtěl také poděkovat panu navrhovateli. A ten malý počet pozměňovacích návrhů je důkazem toho, že není potřeba toho tolik eh, opravit, takže to považuji za dobré. Článek eh, číslo 3, hovořil o tom kolega Bolon, tak eh, zde bych tomu řekl, že chceme, aby podniky převzaly další sociální odpovědnost. A potom, co se týče malých a středních podniků, takže by to mělo být na dobrovolné bázi, protože podniky čím více mm, eh, přebírají eh, podniky více sociální odpovědnosti, tak eh, tím méně by měly, měla být na ně ukládána administrativní zátěž. A potom si myslím, že pan navrhovatel podle tohoto postupu postupal. Potom 23 pozněvací návrh, který je od našeho předsedy, takže tam se hovoří o tom, že podniky musí být eh, nuceny k tomu v případě, že budou eh, prodávány, ale tam je to jinak, protože bylo jasně eh, řečeno, že musí být zrevidováno, jestli se narušilo právo hospodářské soutěže, to je tedy něco úplně jiného, takže proto já podporuji uh, E, návrh paní Beres, e, protože paní Beres e, vystoupila úplně jinak a komise poukázala na to, v jakém směru by se to mělo ubírat. Takže já proto podporuji tento pozměňovací návrh, protože zde ukázala, jakým směrem bychom se měli ubírat. Já si myslím, že by se nemělo zasahovat do práva, do těchto společností a musíme tedy zjistit, jestli opravdu byla narušen hospodářská soutěž. A proto já jsem velmi rád, že v naší politické skupině jsme dospěli k jednotnému názoru. Jsou nějaké další žádosti o slovo? Jenom abychom to všechno zasadili eh, do kontextu. Bylo by dobré, abyste k těm pozměňovacím návrhům i u těch dalších, které jsou ne, nejsou pokryty těm, tím kompromisem, abyste jasně naznačili, jaká vaše pozice se, tady vůči post zpravodaje. Uh, Myslím, že už jsem to zmínil ty další pozměňovací návrhy. Co k tomu mohu si teď? Vzal jsem v potaz eh, připomínky dalších kolegů. Plně souhlasím s pozicí pana Mana 22. Myslím, že z toho, z toho vyplývá skutečně klíčová otázka. Myslím, že to vyvolalo velkou diskuzi našem předchozím zasedání. Myslím, že to je všechno. Děkuji, velmi dobře. Budeme tedy hlasovat o vašem stanovisku zítra nebo za chvíli. Tedy, aby ekonomický výbor o tom mohl hovořit eh, zítra. A teď se dostáváme k bodu 4 našeho pořadu jednání. Dávám slovo kolegovi Čaba Sogorovi, aby nám představil pět kompromisních eh, návrhů, které byly předloženy tedy z těch 41 eh, původních návrhů ohledně eh, mobility žen, profesní mobility žen, a je příslušným výborem je také FAM paní Ličia Ronzuli. Ale ještě předtím, než přistoupíme k tomuto tématu, tak chci v našem sále přivítat delegaci spolku ONCE. Je to Španělská asociace která podporuje prací a začlenováním eh, zejména nevidomé a další osoby s postižením eh, odvádí skutečně vynikající práci a my vás vřele vítáme na zasedání našeho výboru. Podě čtyři, tedy dávám eh, slovo panu Sogorovi. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a munkámhoz nyújtott... Děkuji vám. A chci poděkovat za podporu mé práce, také z těch 40 pozměňovacích návrhů a pět kompromisních návrhů. Podařilo se nám dotáhnout tento návrh. Podařilo se nám zapracovat do dokumentu všechny citlivé otázky z naší oblasti, včetně eh, boje s chudobou, otázku péče, otázku rozdílu mezi platy, otázka segregace mm, podle pohlaví v různých sektorech, situace žen s postižením, přenositelnost práv na sociální zabezpečení, uplatnění eh, žen na trhu práce a další. Těsně jsme úzce jsme spolupracovali a koordinovali s výborem FAM a já děkuji za tuto spolupráci. Máme pozitivní a proaktivní stanovisko. Eh, Madame Linkovičutě. Linkovičutě. Eh, děkuji prenešeju. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji a stínovým zpravodajům ze všech frakcí za to, že dospěli těchto kompromisů. Myslím si, že je velmi důležité zajistit integraci žen do trhu práce. Je potřeba, aby ženy měly přístup k celoživotnímu vzdělávání a ke všem ostatním možnostem, které trh nabízí je důležité vytvořit spravedlivé podmínky pro integraci žen do společensko-kulturního života. Proto musí mít ženy přístup i k různým učňovským kurzům a jiným možnostem vzdělávání. Je potřeba bojovat s chudobou mezi různými věkovými kategoriemi žen a vyřešit i problém mimo jiné nižších důchodů, které ženy dostávají. Ráda bych vás informovala, že předložím několik ústních pozměňovacích návrhů v tom smyslu, že místo migrant women, migrující ženy, bychom použili spojení women moving abroad, ženy cestující do zahraničí, ženy přesouvající se do zahraničí, což je formulace zprávy výboru FEM. Rovněž eh, představím pozměňovací návrhy na odstranění určitých poznámek pod čerou, které už teď eh, vzhledem k dosažení kompromisu nejsou zapotřebí. Doufám, že zítra dosáhneme schody a budeme všichni moci hlasovat pro tyto kompromisní návrhy. Děkuji. Eh, thank you, President. Děkuji. Nebudu opakovat, co již zaznělo z úst předchozích řečníků. Uvažuji obdobně. Chci poděkovat za dobrou spolupráci. Vyplývá to i z těch pěti kompromisních návrhů, které podporujeme. Je tu pár návrhů, které podpořit nemůžeme. Jednak Pozměňovací návrh číslo 7. Nemohu, nechápu tedy postoj eh, navrhovatele tohoto návrhu. Chceme přece flexibilní e, trh práce. Není možné také podpořit eh, návrh 36, které nejsou pokryty kompromisy. 36 má v zásadě pravdu. Hovoří o sjednocování rodin. Máme směrnici, která se zabývá právě touto otázkou. Je to něco, co by se mělo ošetřit na výboru líbe. Myslím, že nemá cenu všechno po každé opakovat, to nijak nezvyšuje kvalitu dokumentu. A chceme-li lepší znění, tak eh, tedy naše skupina za tímto účelem podporuje kompromisní návrh, pozměňovací návrh socialistů. Pokud jde o pozměňovací návrh 22, Myslím si, že ten původní pozměňovací návrh byl lepší. Zároveň se domníváme, že by nebylo dobré nějakým způsobem měnit obsah usnesení k mm, víceletému finančnímu rámci. Mě ještě nějaké další žádosti o slovo. Pane Sogor, prosím mm, na závěr. Děkuji vám. Budeme se ještě moci znovu sejít, abychom dořešili poslední zbývající e, názorové rozdíly. Děkuji vám za pozornost. Když jsme skončili s tímto bodem. A nyní pokračujeme dál. Bodem 5. dám slovo Anty McIntyre, nám předloží návrh, který vznikl na základě 12 pozměňovacích návrhů. Je to stanovisko kterém máme tedy eh, pozici přidruženého výboru. Týká se to ochrany před riziky vyplývajícími z expozice ionizujícímu záření. Paní zpravodajko, dávám vám slovo. Pardon, je to 40 pozměňovacích návrhů, které byly předloženy k vašemu návrhu. Ale jenom jeden kompromisní návrh. Takže prosím, eh, seznamte nás se situací. Eh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, máte pravdu. Ve skutečnosti máme dva kompromisní návrhy, které vám hned vysvětlím. Jak zcela správně říkáte, je to zpráva komise, která združuje různé směrnice na ochranu eh, před riziky v důsledku eh, ionizujícího záření. Celkově vzato návrhy komise podporuji. Toto je zpráva, kde máme združené kompetence s výborem pro životní prostředí, s výborem Envy. A v podstatě došlo k tomu, že ty pozměňovací návrhy jsou v podstatě eh, k různým článkům a proto se tak těžko dosahuje kompromisům. Eh, chtěla bych na prvním místě poděkovat kolegům a stínovým zpravodajům za spolupráci na tomto tématu. Myslím si, že už jsme téměř dosáhli bodu, kdy se konečně pohneme z místa. Bylo zde mnoho pozměňovacích návrhů, které jsme považovali za nepřípustné, protože se zabývaly e, částí zprávy, kde nemáme ani výlučné, ani združené e, kompetence. 15, 18, 46 a 51. To jsou ty návrhy, které byly vyškrtnuty. Eh, kontroverzní byly dvě oblasti. Jednak eh, osoby, které často létají. Frakce SAD eh, tyto osoby chtěla do této zprávy zahrnout. Komise byla proti. Já jsem byla spíš také proti. Byly zde totiž v podstatě obavy, že by najednou se všichni europoslanci nalezli v situaci, kdy, mají nějaká, kdy se na ně vztahují nějaká omezení při létání na různé schůzky. Bude zde celá řada dílčích hlasování eh, v tom smyslu, aby lidé, kteří chtějí podpořit ty eh, osoby často létající, toto znění podpořit mohli. To se tady bude samozřejmě všechno dít zítra. Frakce SAD by rovněž chtěla představit ústní pozměňovací návrh tak, aby se sem zahrnula ještě jedna reference na osoby často létající. Já nebudu hlasovat pro, ale v rámci kompromisu nejsem proti, aby takovýto text navrhli. Ta druhá oblast, která byla předmětem debaty, byly limitní hodnoty expozice ionizujícímu zářením. Je velice důležité, aby tyto hodnoty byly založeny na vědecké, vědeckých poznacích. Na základě důkazů, které jsem viděla, jsem stáhla dva své pozměňovací návrhy týkající se těchto limitů a v podstatě zde teď máme několik pozměňovacích návrhů pana Oryho. Jeden z nich velmi ráda podpořím, protože je opodstatněný, ale čísla 23, 24 a 38 jsem se snažila opodstatnit neúspěšně. Možná by pan Ery to mohl vysvětlit osobně, nebo třeba komise by se k tomu mohla vyjádřit. Já jsem mluvila s mnoha odborníky a všichni mi říkali, že snižování těchto hodnot by bylo proti všem mezinárodním dohodám a ani ICRP by to nepodpořilo. Takže nakonec máme dva kompromisní pozměňovací návrhy. Jeden se týká pozměňovacího návrhu pana Benjona, který pokud vím má podporu všech frakcí a není kontroverzní. A potom jsme vytvořili druhý kompromisní návrh, který se týká pozměňovacího návrhu pana Öryho v tom smyslu, že se tam říká, že v podstatě, když jsou nějací pracovníci Ehm, povinni absolvovat zdravotní prohlídku, tak to má být v pracovní době a ne na jejich vlastní náklady, což je myšlenka jistě eh, šlechetná, ale je na nesprávném místě. Takže jsme představili kompromis, který tento pozměňovací návrh 34 posune do článku 44, což si myslím, že rovněž je podporováno všemi frakcemi. Stručně jsme tam hovořili na setkání stínových zpravodajů. Takže paní předsedkyně. Vlastně s tím, co e, je před námi, jsem velice spokojená. A pakliže se k tomu chce vyjádřit někdo z ostatních kolegů, budu velmi ráda. Děkuji. Piňu. O, děkuji. Děkuji také paní zpravodajce za dobrou spolupráci. Setkání stínových zpravodajů byla velmi plodná. Myslím si, že v těch zásadních věcech jsme se shodli jak Antea říkala, jedna věc, na které se neschodneme, je to začlenění těch často létajících osob. Myslím si, že není špatný nápad um, provést v té věci dílčí hlasování a uvidíme, jak to dopadne. Já tato dílčí hlasování podporuji. Zkrátka uvidíme, jak to dopadne. Děkuji také kolegům za kompromis k pozměňovacímu návrhu 29, eh, kde se řeší různé role eh, eh, licenčních a autorizačních procesů. Tady se v podstatě jedná o to, že zabráníme tomu, aby někdo vlastně dělal duplicitní věci, aby získával duplicitní povolení. Vždycky, když něco dělá, často by to byly stovky případů denně. Dostane místo toho jedno všeobecné povolení, které to všechno pokryje. Museli jsme k tomu vytvořit kompromis, eh, vlastně hlavně kvůli lingvistickým problémům ve všech možných překladech. Bylo to v podstatě takové jazykové cvičení, takové velmi technické, eh, technické znění. Pokud jde o naši frakci, my nepodporujeme ideu rozšířit toto téma. Rozšířit monitoring na osoby často létající ovšem asi není špatné, aby eh, tyto osoby byly upozorněny na rizika, která jim snad mohou hrozit. A děkuji ještě jednou paní zpravodajce a stínovým zpravodajům za konstruktivní dialog. Děkuji. Eh, Jutta Steinbrück, et puis ensuite peut-être euh, je pourrais donner... Jutta Steinbrück a potom komise. Ja, vielen Dank. Děkuji. Děkuji paní zpravodajce já bych si bývala přála, abychom dosáhli eh, více kompromisů. Pro nás je důležité, aby eh, zástupci eh, zaměstnanců byli zapojeni do tohoto rozhodovacího procesu a taky v tom konceptu, tam, kde se píše workers, potom osoby samostatně výdělečně činné i stážisté. A také pokud je o to, aby nebylo oslabeno to právo na eh, eh, souhlas. Já eh, vím, že paní McIntyre stáhne svoje návrhy k limitním hodnotám a to by pro nás bylo velmi důležité. Co se týče těch osob často létajících, které létají na služební cesty, tak víme, že jsou to lidé, kteří eh, často létají a měli by být minimálně informovány o zdravotních důsledcích. Já si myslím, že takováto informace by byla jednoduchá a nebylo by to drahé. A já, eh, když eh, se eh, zpracovala tato zpráva, tak jsem o tom nevěděla, protože to jsou informace, které se týkají různých věcí souvisících se zdravím a to já jsem nevěděla. A já si myslím, že bylo dobré třeba vypracovat nějaký plagát, prostě čistě informovat, protože ty osoby, které létají na velkých vzdálenostech a které létají pracovně, tak jsme povinni povinni je informovat. Proto v článku 16 eh, k tomuto článku předložíme zítra pozměňovací návrh a chtěli bychom požádat eh, kolegy a kolegyně, aby se zamysleli eh, nad tím, zdali tu ochranu míní opravdu vážně. A potom my počkáme na výsledky hlasování, protože tam jsou určité body, které musí být eh, splněny, tak aby eh, zaměstnanci eh, byli chráněni ti, kteří jsou vystaveni ionizujícímu záření. Děkuji. děkuji. Tedy pan Ory. Vyjádřím se stručně pokud dovolíte, paní McIntyre předložila návrhy, s nimiž souhlasím. E, pokud jde o další body, tak ty byly zapracovány do kompromisního návrhu. Takže myslím, že jsme měli vynikající spolupráci s paní McIntyre. Já jí děkuji za její otevřený přístup. A pokud jde o ty časté cestující, tak se domníváme, že tu došlo k několika trošku přehnaným tvrzením. Myslím, že všichni máme hodně eh, zkušeností, pokud jde o eh, leteckou dopravu. Měli bychom ve světle těchto zkušeností předkládat skutečně realistická doporučení a návrhy. Jsou tu další žádosti o slovo? Pokud nikoliv, dám slovo komisi, pan Jensen. Děkuji vám, paní předsedkyně. Řeknu to stručně. Můj kolega Štefan Monegal zadpověděl dotazy týkající se e, tedy pozměňovacích návrhů z 20. února. Paní McIntyre vyzvala komisi aby tak učinila. A mohu říci, že limity k těm efektivním dávkám jsou převzaty z CRP eh, ICRP tedy, a my máme tradici používat právě tyto limity Eh, jinak pokud je o zátěž vyplývající z této směrnice pozměňovací návrh 29, tak tedy celková eh, filozofie toho odstupňovaného přístupu této směrnice je nabídnout členským státům větší flexibilitu při regulaci postupu. Je obvyklým postupem tedy to, že ty postupy jsou licencované jako celek, nejenom pro jednotlivé aktivity ale ta posílená flexibilita, která ve směrnici je, by měla regulačním orgánům umožnit eh, snížit regulační zátěž, nikoliv tedy zvýšit. Doufáme, že to bude pravda i v, v realitě, ve skutečnosti. Děkuji. A znovu paní McIntyre. Just very briefly, Madam President. Děkuji vám, paní předsedkyně. Jenom velmi stručně bych chtěla všem ještě jednou poděkovat za skvělou spolupráci a podporu. Ráda bych ujistila paní Steinrück, že důvod, proč jsme nepodpořili pozměňovací návrh o e, zástupcích pracovníků, je ten, že ten článek se týká kompetentních úřadů a já bych skutečně chtěla, abychom podporovali vědecké poznatky a úřady, které mají e, dohlížecí funkci. To je ten důvod, proč jsem pozměňovací návrh k tomuto nepodpořila. Kde to bylo jen trochu možné, jsme pozměňovací návrhy podpořili. Kromě těch často létajících osob, tam se zkrátka rozcházíme v názorech, ale jsem přesvědčena, že zítřejší hlasování dopadne úspěšně. Děkuji. Děkuji. A jak řekl paní zpravodajka, budeme hlasovat k tomuto návrhu. Zítra a 24. Eh, se k tomu Envy a nyní eh, tedy budeme přeskoumávat eh, pozměňovací ne, pardon takže jsou tu tři pozměňovací návrhy ke zprávě, zprávě paní Omen Reuten, která právě přichází, která se usazuje. dám slovo paní Omen Reuten k kompromisnímu návrhu, k její zprávě o agendě pro přiměřené, udržitelné a spolehlivé důchody. Jde o zprávu, která je založena na eh, Bílé knize z roku 2012 února na, zá, na základě tedy náš eh, místo předseda, pan, eh, místo předseda výboru Ekon pracoval tuto zprávu. Takže Echt. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych eh, poděkovat všem, kteří se podíleli na vytváření těchto kompromisů. Byla to často taková přetahovaná a proto bych chtěla poděkovat kolegům z SAD, z ALDE, Zelených, ECR a nakonec také kolegům z mé vlastní frakce z EPP. Naše práce nebyla vůbec jednoduchá. Původní znění textu bylo pravda formulováno dosti drsně, ale myslím si, že ten duch toho původního textu byl zachován. Všichni víme, že pracujeme víc a déle. Všichni víme, jak vypadá eh, poměr hospodářské závislosti mezi těmi, kteří jsou v produktivním věku a mezi těmi, kteří nejsou. Všichni víme, jak, důle, jak složité je získat nějaký e, dodatečný příspěvek na důchod. A Vzhledem k tomu, že právě důchodová politika je předmětem subsidiarity v členských státech, nebylo by asi špatné, aby členské státy myslely také na budoucí penzijní programy, které zajistí důstojnou životní úroveň pro všechny, ať už toho dosáhnou jakkoliv. Všichni také samozřejmě chápeme, jak důležité jsou investice do penzijních fondů, aby pokračovaly. A rovněž si uvědomujeme téma důchodů není téma pouze pro ty, kteří už jsou v důchodu nebo kteří se do něj chystají, ale je to spíše mezigenerační otázkou. Všechny vypracované kompromisy mají kolegové k dispozici v textu, který jsem rozeslala včera večer. Jsou zde dvě nebo tři věci, které musím ještě trošku doplnit a proto bych ráda požádala stínové zpravodaje, aby si ten text ještě jednou prošli. Zejména pozměňovací návrh B. Eh, poslední věta eh, by měla znít eh, důstojná životní úroveň pro všechny ve vysokém věku proti tomu, myslím, nikdo protestovat nebude. Dále, eh, paní předsedkyně, mi bylo řečeno, že eh, jedna věc, proti které já jsem vždy byla, eh, se trošku stírá v stávajícím znění, kde se hovoří o tom mobilita. Ne, pardon překážky, které se mohou objevit na jednotném trhu. Kdybychom to nechali tak, jak to je teď, tak eh, by ten stávající text vlastně znamenal, že se omezíme pouze právě na ten jednotný trh. To je článek 115 a to nechceme. Chceme tam spíše fungování volného pohybu. To by asi bylo Eh, lepší znění. A to by znamenalo v radě kvalifikovanou většinu. Takže toto drobné, tuto drobnou úpravu budeme muset ještě provést. Další věc. Jsem velmi ráda, nad za to, na čem jsme se shodli a za tu dobrou atmosféru, která při jednáních panovala. My říkáme v podstatě, ano, může být možné pracovat déle, může být možné pracovat i po oficiálním věku odchodu do důchodu. Eh, systémy předčasného odchodu do důchodu možná nejsou to nejlepší řešení Nicméně je každopádně potřeba lidem zajistit dobré zdravotní podmínky, musíme zohledňovat průměrnou délku dožití, gender, rovnost. Eh, pro frakci SAD například v souvislosti s věkem odchodu do důchodu důležité to, čemu se říká care credit, to znamená hlavně zdravotní péče. A i o tom zde máme odstaveček No a potom penzijní fondy, e, různé penze pro výzkumníky, tady se o tom tak hovoří, já nevím, proč by to mělo být jenom pro výzkumníky. Dále e, Bílá kniha komise e, obsahuje i sledování mobility a pokud jde o penzijní práva na penzi, tak my jsme eh, proto, aby lidé měli možnost tato práva získat. Frederik Darden. Merci. Děkuji, paní předsedkyně. Paní zpravodajko, drazí kolegové, chci potvrdit to, co řekla paní zpravodajka. Pokusili jsme se prostřednictvím našich eh, četných kontaktů najít kompromisy. A je jasné, že už z definice tyto kompromisy naznačují, že v určitý moment eh, tady je potřeba přikročit určitým eh, jednáním, kompromisům či ústupkům. Každopádně děkuji paní navrhovatelce za to, že nás, nám naslouchala. Někdy jsme měli samozřejmě odlišné přístupy ale chci zdůraznit několik prvků, které se nám jeví být důležité v tomto kompromisu. První pilíř, když se podíváme na minimální důchod, tak tady, tady uznáváme tu funkci toho, tohoto eh, nástroje pro zajištění eh, důstojného Eh, života, důstojného stáří, alespoň jako doplnění druhého pilíře. Pokud jde o druhý pilíř, tak eh, tam byla ta myšlenka, že to není povinné, to je také důležitý prvek a u třetího pilíře tak tam je to směrováno, směřováno eh, směrem tedy k osobám s nízkými příjmy. Je, je tady také prvek věku, odchodu do důchodu a délky života, která se zvyšuje. Ohledně toho se vedly mnohé diskuze a jsem rád, že se zrušila ta automatická vazba. Musíme samozřejmě sledovat demografický vývoj, ale také místo ekonomické závislosti a je to právě v kompromisu C, kde na toto odkazujeme. Tady ještě pár prvků, které je potřeba vyladit ale asi by nám to mohlo umožnit nějakým způsobem ještě vy, doladit to, co původně navrhla komise. Takže to tolik několik postřehů, které e, trošku naznačují, co v našich návrzích. Také subsidiarita, to je potrhováno e, na všude, kde to je možné. Pokud jde o věk odchodu do důchodu, záleží samozřejmě na tom, jestli si to přejeme, jaká je, jaká je naše kapacita. Hovořili jsme také ve vztahu k úvodnímu stanovení jedna, které, který je, eh, přejímá určité prvky práce na té zelené knize a dalo by se na to v podstatě spíš jenom odkázat, aniž bychom museli otvírat diskuzi, eh, aniž bychom museli říkat, co bylo či nebylo řečeno v té zelené knize. jsem každopádně rád, že tam tento prvek je. Takže obecně jsem spokojen s vyjednáním tohoto kompromisu. A samozřejmě, že hlasovací seznam bude komplikovaný, jsou tam různé odkazy a e, různé návrhy, které jsou pokryty tím či oním kompromisem, čili se nabízí ještě prostor k dalším diskuzím mezi skupinami, ale obecně lze kompromis podpořit. Phil a pak Thomas Mann. Yes, uh, thank you. Ano, děkuji. No, eh, představte si, že jsem Filip Debakr. On teď hovoří na jiné rozpravě, takže já tady přečtu to, co mi tady napsal. Dvě věci. Kompromis je. Jsou obavy, že poslední věta tohoto kompromisu může naznačovat, že vyzýváme po podpoře systému předčasného odchodu do důchodu, ovšem to tak není. Proto by pan Debakr rád tuto frázi, tuto větu změnil. To je ta věta, která říká, vyzývá sociální partnery pro rozvoj atraktivních modelů efektivního přechodu e, při předčasném odchodu do důchodu. A všem nechceme, aby to znělo tak, že podporujeme předčasný odchod do důchodu. A kompromis E, e zde opět poslední věta, v této sendenci hovoříme o tom, že komise by neměla, neměla podkopávat snahy penzijních fondů. Pan De Bakr to chce rozšířit, aby nepodkopávala investiční potenciál všech poskytovatelů důchodů. To znamená, nejde pouze o penzijní fondy, šlo by spíše o investiční potenciál všech poskytovatelů důchodových fondů. Pan Debakr je optimistický v tom smyslu, že doufá, že se dosáhne ve všech těchto kompromisech eh, široké schody napříč všemi frakcemi a těší se na další diskusi na toto téma. Děkuji. Pan Tomas Mann eh, má slovo a poté Ute Steinluk. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, děkujeme kolegyni Ver za to, že ona bojuje jako lvice opravdu za eh, toto téma, i když existují eh, různé eh, stanoviska, pokud jde o tu převoditelnost. A kolega na to dobře poukázal. Vy máte, vy jste měli úplně jinou představu, ale potom díky těm dobrým kompromisům a kde se ukáže dobrá vůle, tak se může dosáhnout něčeho dobrého. A já jsem tedy rád, že máme společnou linii. Eh, tak eh, tato zpráva byla v Ekonu. My máme eh, také společné kompetence v těchto výborech a abychom připravili dobrou legislativu. Některé hlasy byly proti, některé byly pro. Já si myslím, že to je dobré tady v parlamentu. Možná to není tak napínavé eh, pro žurnalisty, protože chtějí, abychom eh, byli v konfliktu, ale důležité je, abychom pracovali na společných líních. To je pro mě důležité. Já si myslím, že to je dobré pilíř 1, 2 a 3, tak eh, mají své eh, eh, ospravedlnění. A některé členské státy na to tak nenahlížejí, to, je, mm, to já s tím úplně neslasím, ale musím to respektovat. Ten poslední pilíř musí být ponechán Eh, kolega eh, na to poukázal, na tu životní úroveň, to je eh, ti, kteří pracovali, tak mají požadavky na to, aby byly tyto důchody kvantifikovatelné. Chtěl bych také poukázat na to, že je důležité, že v kompromisech byl ponechán princip subsidiarity a že Eh, ty systémy, které jsou už funkční, eh, takže je nebudeme měnit. Prostě ty systémy musí být udržitelné, eh, musí být financovatelné. A potom další věc. Existují uh, různá stanoviska u nás v našem výboru, například o tom uh, předčasném odchodu do důchodu. Takže tam bylo uh, řečeno, že to je mimo pracovní proces a to prostě nestačí. Eh, pokud jde o, o předčasný odchod do důchodu pro ty, kteří prostě fyzicky už nemohou pracovat, tak to je jasné. Ale ti, kteří chtějí pracovat, tak by neměli být vyňati z toho procesu. Oni řeknou, my jsme prostě práceschopní a my chceme pracovat. Nemůže to být tedy signál, dobře, váš čas už vypršel, protože to jsou diskriminující věci, které nejsou akceptovatelné. Proto jsem rád, že jsme nalezli společný eh, směr a proto bych chtěl ukončit připomínkou, že eh, se jedná pouze o zprávu eh, z vlastního podnětu a jsou novináři, kteří řekli, vaše zprávy prostě ne, mm, se nepočítají, to není pravda. Eh, zprávy z vlastního podnětu mají velmi silný apelativní charakter a když jsme se rozhodli, komi, Evropská komise se vždy na to odkazuje, na ty jednotlivé formulace, takže zprávy z vlastního podnětu jsou opravdu velmi důležité a je potřeba, aby ta jejich eh, důležitost byla uznána. A já si myslím, že je to dobrý eh, příklad, toto, že jsme na tom takto pracovali a jsem rád, že ta eh, debata bude zítra. Doufám, že dosáhneme dobrého výsledku, protože to je důležitý signál z našeho výboru pro zaměstnanost. Děkuji. Jutta Steinbrück. Jutta Steinbrück, pan Becker. Děkuji. Já se mohu připojit eh, k předřečníkům. Máme tady dva body, o kterých bych se chtěla zmínit z hlediska německých eh, sociálních demokratů. V naší diskuzi je velmi důležité, aby se eh, věk odchodu do důchodu neorientoval na očekávanou délku života, ale aby se zaměřil na ty odpracované roky. A členské státy Eh, se nezaměřují na tak eh, mm, důchodové systémy, ale jedná se o to, že máme ty nestále eh, pracovní podmínky, potom je potřeba do toho zohlednit také otázku žen, potom také ti, kteří vykonávají pečovatelské funkce a potom je potřeba také zmínit nezaměstnanost. Chudoba ve stáří Eh, musí eh, být řešena tak, že se musí eh, na tom pracovat z hlediska toho, že musí být dobrý systém odměňování. A potom další věc ohledně kompromisu D a kompromis N. Můj pozměňovací návrh 170 se týká právě té zvláštní ochrany těch důchodů Eh, tak jak je to v některých členských státech. A paní zpravodajka řekla, že tento pozměňovací návrh 170 je zapracován do kompromisu N, ale tak to není, protože jenom se tam zmínila ta subsidiarita, ale <clears throat> explicitně se tam nehovořilo o těch podnikových důchodech. Já vím, že eh, v Německu i v jiných eh, členských státech ty podnikové důchody jsou zásadní pro to, aby se bojovalo proti eh, chudobě seniorů. A eh, přistoupili se k úpravám podnikových důchodů na evropské úrovni, tím pádem budou oslabeny, tak to by mělo sociální důsledky, obrovské sociální důsledky na některé členské státy. A Mm, což by potom museli eh, převzít ve svých sociálních rozpočtech. Je proto důležité, abychom zhovořili o evropské eh, úrovni a je potřeba pracovat na dobrém eh, systému podnikových důchodů, aby tento systém nebyl zničen. A já chci, aby to bylo v kompromisním návrhu explicitně zmíněno. Ehm, monsieur Becker, Becker a Sergio Gutierrez. Prosím, pane Becker. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych eh, chtěl obzvláště poděkovat eh, paní eh, zpravodajce a všem, kteří na tomto pracovali. Já bych se chtěl vyjádřit s tím, co pro mě není uspokojivé. Jedná se o některé detaily, možná vás to překvapuje, protože se jedná o e, stejnou politickou skupinu, ale prosím, pochopte mě. Co se týče Bílé knihy a agendy pro udržitelné důchody, tak e, tam bylo velmi důležité orientování pro Mm, vypracování těchto systémů. Já si myslím, že to eh, tak eh, dobře posoudil Tomas Mann. Týká se otázky, mm, která je namířena na politiky a na média. Především se to týká generace našich dětí a našich vnuků. Takže primárně se nejedná tedy těch, nejedná o ty, kteří jsou dnes v důchodu. Takže eh, ve východní a eh, jižní Evropě je silný impuls ohledně toho, že prostě ty systémy v těchto zemích nejsou dostačující. Takže proto tady máme obrovskou odpovědnost. A tato odpovědnost nemůže být osamocena a nemůže vychazovat pouze z uh, hlediska finanční hospodářské krize. Musíme prostě mít na zřeteli uh, další horizont. Co je určitě rozumné, je, abychom neměli pouze, eh, mm, abychom se snažili o, tu, eh, o, ty, o to minimum, ale abychom se snažili o to, že potom, co někdo intenzivně celý život pracoval, tak aby si zachoval životní standard a aby si zachoval kvalitu života, životní úrovně a také důstojnosti. A to by mělo být eh, naším cílem pro další desetiletí. Já bych chtěl poděkovat za všechny kompromisy, kde jsem také nalezl svůj názor. E, někde zase e, mám jiný názor. A někde to třeba není úplně jasně definováno, já pouze se to dotknu stručně. Já si myslím, že my se musíme e, silně zaměřit na spoluodpovědnost také mladých. To by mělo být závazkem. Potřebujeme bezpečnostní element eh, proti konfliktu mezi generacemi. A chtěl bych zde vyzvat pro pochopení, protože my jsme samozřejmě pro eh, tu delší dobu a například eh, ve Skandinávii se toto nabízí eh, dobrovolně a to by se mělo říci. Ne, nejenom se jedná o stále delší očekávanou délku života, ale parametrem by eh, měl být také definice pro vstup Eh, začátek eh, pobírání důchodu. Musíme mít na mysli migraci, musíme mít eh, na mysli zdravotní stav populace, také míru porodnosti. To jsou kritéria, která musí být zohledněna. A já si myslím, že politika potom musí o tom rozhodnout. Ne na základě Eh, nějakých eh, populistických názorů, nýbrž na základě objektivní analýze údajů eh, expertů a vědců. Jak jsem řekl, nejsem úplně zcela spokojen, to asi není možné vždy, už o tom kolegyně hovořila. Já bych chtěl poukázat na to, že Eh, vlastně díky mé profesi doma, protože já jsem generálním tajemníkem asociace eh, seniorů a my jsme zaměřeni především na eh, koncensus mezi mladými a mezi seniory. A tato orientace je důležitá v rámci prvního pilíře to je samozřejmě. Já jsem velmi rád, že se na tomto systému pracovalo tak profesionálně a dnes odpoledne bych, eh, eh, bych se chtěl potom konečně rozhodnout. A chtěl bych požádat, požádat o pochopení mé vlastní frakce a také paní eh, zpravodajky za můj postup a za to, že jsem to mohl takhle říci. Děkuji. Sergio Gutierrez. Euh, Sergio Gutiérrez. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji paní zpravodajce a stínovým zpravodajům, kteří pracovali na této zprávě. Já si myslím, že to je dobrá zpráva a výchozí pozice, abychom mohli vyslat signál ohledně těch penzijních mm, systémů, které chceme. Já bych chtěl říci, že ano, ta priorita, kterou jsme měli na základě zelené a bílé knihy, na základě penzijních systémů, tak cílem bylo vypracovat hlavní zásady toho, co Evropa považuje za silný penzijní systém, ten první pilíř by byl pro eh, minimální důchod, zaručil by eh, minimální důchod eh, starším občanům 65 let a potom druhý a třetí pilíř na základě kritérií transparentnosti, tak by tam byly mm, přidány hlediska autonomie samostatnosti prostě pro ty lidi, kteří chtějí do důchodu. Ale toto, co je naše práce, tak eh, co já bych chtěl argumentovat, to vlastně eh, to uh, se nesouvisí s realitou, protože ty principy, na kterých pracujeme, tak jsou souběžné s tím, co ukládá komise členským státům prostřednictvím eh, reform a v rámci evropského semestru. Když eh, Evropský parlament se vyjádří ohledně toho, v čem by měly spočívat zásady penzijních systémů, tak mnoho členských států v té době už eh, budou mít reformovány penzijní systémy a ty budou úplně v protikladu s těmi našimi hlavními zásadami, které jsou v této zprávě. A toho bychom měli litovat. A protože jsme si vědomi této situace, práce, tak bychom měli eh, se postavit mnohem eh, důrazněji k těmto hlavním zásadám, které jsou ve zprávě, už o tom hovořila Juta. Například ten, eh, ta snaha členských států dát do soustažnosti očekávanou délku života a skutečný věk odchodu do důchodu, to si myslím, že je chyba a vede to k většímu ochuzení našich důchodů a eh, také ta vazba mezi skutečnými eh, reálnými náklady, životními náklady k reálným důchodům. Ale ještě další dva, dvě věci. Nesmíme zapomenout na to, že udržitelné, uh, udržitelnost veřejných systémů důchodu, tak to se zakládá na úrovni zaměstnanosti a úrovni také kvality těchto uh, pracovních míst. A musíme být velmi striktní v tom smyslu, že všechny ty změny, které se provádějí v českých státech, tak by měly mít dostatečné lhuty pro adaptaci. Uh, Především eh, se to týká těch eh, období kalkulace a těch eh, otázek, které se týkají odvodů Toto všechno vede k ochuzení eh, našich penzijních systémů a také budoucího eh, ochuzení naš, milionu Evropanů. Jestliže dojde ke změnám v těchto dvou koncepcích, tak tyto změny musí být co nejvíce pružné a musí tam být co nejširší lhouty pro to, aby se zaměstnanci mohli přizpůsobit těmto novým pravidlům. Tato hospodářská krize nám ukázala především v některých členských státech, že důchody E, jsou mnohem více než pouze e, opěra našeho systému, ale v moment e, obtížného období se ten důchod proměnil ve velmi silný nástroj, abychom bojovali proti chudobě, protože u nás mnoho rodin jsou všichni nezaměstnaní a vlastně přežívají jenom díky tomu silnému důchodovému systému, který jsme za mnoho let vybudovali. Äh, Děkuji, paní předsedkyně. Jenom velmi stručně pár poznámek, které odvisejí od toho, co jsem řekl na toto téma už při předchozích jednáních. Tato zpráva z vlastní iniciativy by byla bývala dobrou příležitostí, pakliže by byla bývala, byla, měla odvahu být kritičtější. Ovšem k tomu nedošlo. Naše eh, pozměňovací návrhy byly odmítnuty, nevzaty na vědomí a proto s touto zprávou nemůžeme být eh, spokojeni. Jde v podstatě o tu otázku, co uděláme do budoucna pro ty, kteří ukončí svůj pracovní poměr. To je zkrátka otázka přerozdělování financí a eh, Bohužel tato zpráva nepřichnáší nové odpovědi, v podstatě jenom konstatuje, že se změní demografie a e, situace lidí. Pan Becker má pravdu. Je potřeba zajistit určitý životní standard pro lidi v důchodu. A to bohužel současné kategorie demografické rozpravy nezvládnout. I vědecké poznatky říkají, že nám stávající finance nestačí, i když se zvýší eh, produktivita, i když eh, bude celkově lepší situace, tak to nakonec povede ke konfliktům, nebudeme mít solidární důchodový systém a v podstatě zůstaneme ve starých kolejích. Za druhé, pokud jde o bod posílení prvního pilíře, to znamená veřejných důchodových systémů, ta opatření jsou příliš slabá. Třetí pilíř může být snad řešení pro ty, kteří si to mohou a chtějí dovolit, ale musíme daleko více akcentovat právě veřejné důchodové systémy. To je skutečně nejefektivnější systém než nějaký systém kapitálový, který eh, je velmi, eh, který podléhá hospodářské situaci a v krizi může o veškeré peníze přijít. Třetí poznámka. To, o čem se zatím diskutuje, v podstatě pokračuje, eh, pokračuje eh, v těch kolejích, že když dojde k sanaci eh, rozpočtů, tak bude důchodový systém jaksi ponechán stranou dojde v podstatě k tomu, že lidé přijdou o práci, zároveň se budou snižovat důchody a bude se zvyšovat věd odchodu do důchodu, což ovšem není možné. Lidé, kteří pracují desítky let, eh, se zkrátka nemohou odsnout v situaci, kdy dostanou za svou celoživotní práci méně. To není řešení pro budoucnost a proto nemá souhlas naší frakce. Děkuji. Ještě další žádosti o slovo. Případně dám slovo znovu komisi nic dalšího. Takže komise, přejete si vyjádřit se, prosím? Uh, thank you, Madam Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Zatím jsem neměl možnost přečíst si ty nejnovější kompromisy paní zpravodajky a proto jenom velmi stručně k tomu, co zaznělo teď zde. Chtěl bych jednak poděkovat všem poslancům za to, že podporují tuto zprávu z vlastní iniciativy komise a podporují její hlavní sdělení. Naším hlavním cílem v této demografické situaci je umožnit lidem a podporovat je v tom, aby pracovali déle. Všechny ostatní nástroje politiky zmíněné v Bílé knize, například Ehm, přizpůsobení věku odchodu do důchodu, průměrnému, průměrnému věku dožití to a další. To jsou všechno jenom nástroje, které tento hlavní cíl podporují. Pokud jde o konkrétní role jednotlivých pilířů penzijního systému a jejich role do budoucna, Ehm, zpráva o adekvátnosti důchodů vydaná komisí a, a výborem, na, e, výborem pro sociální ochranu minulý rok jasně říkají, že první pilíř veřejné penzijní systémy budou i nadále jádrem a středem poskytování důchodů do budoucna. Samozřejmě nějaké doplňkové důchodové systémy mají svou roli, která bude však pouze doplňková. Záměrem komise s touto iniciativou, respektive podporováním těch dodatečných důchodových systémů, je posílit jistotu a bezpečnost eh, systému, důchodového, eh, systému poskytování důchodů, posílit jejich roli, aniž by se přitom vyvíjela větší, vyvíjel větší tlak na jejich poskytovatele. Uvědomujeme si problémy, které v této oblasti panují a bereme je na vědomí. Pokud jde o otázku penzijních fondů pro výzkumníky musíme jasně říci, že toto není eh, celoevropská iniciativa. Je to vlastní iniciativa skupiny eh, vedoucích univerzit a výzkumných institutů Cambridge, CERN a dalších institucí z několika členských států, které chtějí vytvořit celoevropský důchodový fond pro své výzkumníky. A protože by toto byl první fond svého druhu v Evropě, komise ho podporuje. Je to iniciativa univerzit, výzkumných institucí. Komise ho podpoří tím, že jim poskytne poradenství a usnadní činnost. Takže nehovoříme o žádné legislativní iniciativě, která by byla závazná pro celou EU. Děkuji vám. Děkuji vám. A pokud tedy nikdo další nemá nic dalšího, tak dám znovu slovo paní zpravodajce. Dovolte mi začít tou pozna- jednou poznámkou k tomu výzkumnickému fondu. Podle směrnice ER je možné takovýto fond založit. Proč bychom tedy k tomu měli podnikat další evropskou iniciativu, když už je to možné? Pokud výzkumníci si něco takového chtějí udělat, mohou. Nepotřebujeme k tomu nic evropského, stávající legislativa stačí. A teď tady v nizozemštině. Pan Becker. Zmínil ten mezigenerační aspekt. Zdůraznil ho poněkud více než já. Já jsem všechny jeho komentáře nezohlednila, protože zacházel až příliš do podrobností u některých věcí. Například, když si řekneme, že každé tři roky je potřeba provést kontrolu nebo přeskum a že je potřeba do toho zapojit výzkumníky a Bůh ví koho ještě, Eh, že by, to ne, že by to mělo být zcela nestrané. To je velmi šlechetný záměr, ale myslím si, že do této zprávy nepatří. Některé jeho pozměňovací návrhy byly příliš podrobné, proto jsem je do zprávy nezahrnula. Ovšem zahrnula jsem sem ten mezigenerační aspekt, ten je, myslím, v tom kompromisu velmi dobře odražen. K panu Hendlovi. Pan Hendl je z Německa. Chápu, že pro vás je tím pádem první pilíř velmi, velmi důležitým. I paní Steinbrück si myslí, že to je velmi důležitá věc. Ale je to právě v Německu, paní předsedkyně, kde proběhly ty nejtvrdší reformy. Za to nelze vinit Evropu. Byly to Harcovy reformy, které právě, přines, které právě přivedly německé důchody na tak nízkou úroveň. Takže prosím, podívejte se na ty kompromisy ještě jednou, podívejte se na tu původní zprávu a uvidíte jasný rozdíl. Ten první pilíř je velmi důležitý. Frederick Darden, Jean Lambert a mnozí další na tom spolupracovali. A myslím si, že nám nemá jít pouze o to, abychom zajistili dostatečný příjem, jde o to, aby se tím příjmem lidé byli schopni uživit. To tam bylo doplněno. Takže prosím, Podívejte se na podrobnosti. Neříkejte jenom ne jako svou první. Co my navrhujeme, je lepší než to, co v Německu momentálně máte. Kritizujte, ale prosím, nejprve si to prostudujte. E, teď k Jutě. Váš pozměňovací návrh je tím kompromisem, myslím, pokryt. Je to, myslím, kompromis je... Ne, pardon, M. Kompromis M. Když si ten kompromis přečteme, tak tam vidíme formulaci Ne, není to ani kompromis M, pardon. Kde to je? N, ano. Tak N. Tam se hovoří o tom, že důchody zůstanou v kompetenci členských států a jakákoliv další evropská legislativa v této oblasti eh, nesmí mít vliv primárně na některé členské státy. Pakliže toto není subsidiarita, tak už nevím, co si pod pojmem subsidiarita upřímně řečeno představit. Nicméně, Juto, můžeme se na to ještě společně podívat. Myslím si, že to je ale dost jasné. Tak a teď k těm jednotlivým komentářům. Ano, u některých věcí jsem ustoupila, změnila jsem formulaci a udělal jsem to schválně tak, aby naše stanovisko bylo jasné, aby to bylo stanovisko, které můžeme všichni podpořit vzhledem k různým tradicím, které v vlastních členských státech máme. liberálové, konkrétně pan Filip de Bakr, mají trošičku problém s tím potenciálem těch poskytovatelů důchodových služeb. Víte, já sem nechci dávat žádné spojení na IORP a proto je ta formulace taková, jaká je. Eh, dále eh, hovořil pan Debakr o boji s nekalou konkurencí, No, to je také důležité téma, ale myslím si, že tady to není potřeba. My tu nekalou konkurenci zmiňujeme explicitně, víte co, mě by to ani až tak nevadilo, možná bychom to změní v této věci mohli ještě změnit. Nicméně souhlasím s vámi v tom bodě H. K bodu je. Tam se hovoří o tom, že ty mentoringové programy mohou být užitečné pro zachování zaměstnanců déle v pracovním poměru a využití jejich zkušeností. Je to ono? Ne, a to je ten druhý. A tak ne, pardon. Vyzývá sociální partnery, aby vyvinuli atraktivní modely pro flexibilní přechod z práce do důchodu. Tím, Filipe, myslíme, že když někdo pracoval celý život, tak když už jim je 60, tak jim na důchod nikdo nesmí sáhnout. Společně se zaměstnavateli bychom měli tedy najít, důcho, najít způsob, jak ten člověk může pracovat kratší dobu, případně za trošku jiných pracovních podmínek. Nejde o předčasný odchod do důchodu, jde skutečně pouze o změnu pracovních okolností. A myslím si, že s tímto vysvětlením byste snad souhlasil. My jsme o tom hovořili poměrně eh, dlouho, myslím si, že to bylo celkem vyjasněno. Eh, Juta pak také hovořila o předčasném odchodu do důchodu a vhodných pracovních podmínkách. Já si myslím, že jsem asi už zmínila všechno, paní předsedkyně. Dovolte mi vyjádřit se ještě stručně k některým vlastním bodům. Ehm, bylo mi řečeno, že musím něco tu a tam upravit. Tak tedy kompromis B. Eh, tam by se mělo hovořit o tom, že minimálně garantujeme důstojný, důstojnou životní úroveň pro všechny. Ano, to tam ještě doplníme. Jinak by to nebylo konzistentní, takže to je má chyba Znamenalo by to tedy, že u bodu 3a by měl pravdu Frederik. Musíme určit eh, tato to určování věku odchodu do důchodu, to je potřeba eh, odstranit. A se poměr mezi důchody, to už jsme tady diskutovali, takže to už není, to už není aktuální. K Filipovým poznámkám už jsem se vyjádřila. Kompromis Q teď, to jsou ty překážky. Překážky tedy volnému pohybu, to tam bude rovněž potřeba ještě doplnit, jinak bychom si svázali ruce právním základem. Takže to by byly mé připomínky, paní předsedkyně. Rozešlu všem samozřejmě nově pozměněné znění. Děkuji všem za pozornost. Zejména děkuji za to, jak tu funguje spolupráce. Mně se to velmi líbilo. Děkuji. Merci beaucoup. Děkuji vám. Budeme hlasovat o této zprávě zítra. Na plenárce to bude v květnu. A tím se dostáváme k bodu 7. Pozorňuji na první trialog, který se konal 14. března ohledně jednání s radou, tedy ve vztahu k eh, odpovědnosti státu vlajky. A všichni si vzpomínají na diskuzi, v níž jsme schválili tento vyjednávací mandát hlasováním 13. března v rámci tohoto hlasování 69 pozměňovacích návrhů bylo přijato. To potvrdilo hlasování v některých případech, některé doplnili původní mandát. Koreper jirskému předsednictví svěřil mandát pro zahájení jednání s Evropským parlamentem. chci potrhnout, že mandát plenárního zasedání mohl, byl potvrzen jedním hlasováním, to znamená ve prospěch pod, bylo to uh, 90, 498 hlasů, uh, to znamená představovalo to kvalifikovanou většinu a vyjednávací tým, jak víte, se stává za PPS Čaba Ory, za ALDE Filip Debaker, za Zelené Jean Labert, za GUE Patrick Learik a za EKR paní McIntyre za socialisty. Tady mám trošku konflikt zájmu, protože jsem zároveň stínovou zpravodajkou, zároveň eh, předsedkyní vyjednavacího týmu. Pan George Pak za dopravní výbor je rovněž eh, tedy se připojil k tomuto vyjednávacímu týmu. V průběhu prvního trialogu jsme si vyměnili eh, názory i k harmonogramu. Vyjádřili jsme přání, aby tato záležitost šla ruku v ruce s, s záležitostí související se státem přístavu, protože tam existují určité vazby mezi oběma texty. Také jsme dali najevo, jaké jsou naše obavy, to znamená ohledně toho globálního přístupu, textu námořní umluvy. A pak už jsme se dostali k, me, k meritu věci, eh, první kapitola, první oblast. A to eh, ta tedy souvisí Eh, s eh, těmi plavidly. Eh, samozřejmě, že nevíme, protože v textu sociálních partnerů tam bychom to mělo být uceleným způsobem. Požádali jsme komisi, aby se vrátila s nějakou eh, formulací, kde by se hovořilo o této možnosti, abychom tedy eh, napadli eh, aby na palubě bylo možné přistupovat ke stížnostem a aby tu nebyly žádné věci, které zůstanou někde vyset nebo zůstanou stranou. Pak jsme řešili druhý blok. To bylo technické, eh, tam bylo předtím technické zasedání, to je osvědčování. Čili tady jde o to vědět, jakým způsobem členské státy eh, provádí kontrolu těch certifikačních eh, instancí. a jestli mají členské státy právo ověřovat, zda os, k osvědčení došlo, tedy tak říkají se státu původu. Čili toto je stávající situace, takhle si teď stojíme a podle našich pravidel vás chci upozornit na další fáze. Další trilog 25. 28. dubna a 29. května a technické zasedání 25. března. Takže tolik eh, ve vší transparentnosti k této věci. Jsou nějaké další připomínky či poznámky? Pokud ne, tak vám děkuji. A můžeme přistoupit k bodu 8. A tady máme zápis delegace výboru pro zaměstnání sociální věci z tedy cesty do Dublinu 11. a 12. února 2013 za účelem setkání s irským předsednictvím. Tato delegace Tuto delegaci jsem vedla, přestávala z pana Oriho, jakožto koordinátora PP, pan Serkas, za socialisté a demokraty, paní Lambert za zelené. A kromě toho také dva kolegové z Irska, paní Harkin, paní Castello za SAD. V průběhu této návštěvy jsme se setkali s ministrem zodpovídajícím za zaměstnanost, podniky a inovace, s nímž jsme na základě eh, závěru rady se 7. až 8. února eh, tedy pracovali eh, na tom, že jsme připomněli význam, který parlament připisuje fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Setkali jsme se také zástupci organizací občanské společnosti National News Council of Ireland, Anti-Poverty Network, Network Ireland, známe jejich zástupce i odsud z Bruselu, Irish National Organization of the Unemployed a Skillnet. Setkali jsme se s paní Lucindou Creton, pro ministrní pro evropské otázky, která na nás zapůsobila skutečně svou mobilizací, svou schopností zapracovávat různé problematiky do svého portfolia. Navštívili jsme Akademii pro digitální dovednosti. To byla nesmírně podnětná návštěva o využívání týkala, která se týká využívání sociálních fondů za účelem rekvalifikace eh, ve digitální oblasti. A to, co využívá pan Barroso ve scoreboardu, který předložil na poslední Evropské radě, tak tam je jedna eh, tabulka, která by byla dobrá, abyste se na ní bedlivě podívali, která ukazuje ten velký rozdíl mezi požadavky na eh, poptávkou po digitálních kvalifikacích a počtem školení, která probíhají, je mezi tím, je mezi tím skutečná propast. Ta nabídka je v podstatě eh, plochá, eh, stagnující, zatímco poptávka exponenciálně roste. Takže musíme skutečně zajistit toto školení pro lidi, kteří mají problém na trhu práce. To je zajímavý způsob, jak využít eh, sociální fond. Měli jsme dlouhou, plodnou eh, výměnu názoru s ministriní, s ministrem Johnem Burtonem, ministr pro sociální zabezpečení. Tady se hovořilo o v eh, různé následné činnosti na práci rady EPSCO. Hovořilo se o nezaměstnanosti mladistvích, o výzvách sociální dimenze ekonomické a měnové unie. Protože, jak víte, tak rada se sešla 28. února výměně názoru s eh, panem, panem eh, Van Rompuyem v rámci přípravy Evropské rady v Černové rady ve vztahu k přechodu ke skutečné hospodářské a měnové unii. Pak jsme se také setkali se sociálními partnery, a to na základě tedy uh, již známého tradičního postupu Irish Business and Employment Confederation, Irish Congress of Trade Unions 12. února jsme navštívili Belmont Resource Center, který, eh, to je což je centrum, které se zabývá podporou eh, mladých eh, lidí v znevýhodněných oblastech na okraji Dublinu. A setkali jsme se také s příslušným ministrem pro vzdělávání kvalifikace, pan Kanan, a s ním jsme dopodrobna hovořili otázce iniciativy komise ohledně takzvané iniciativy Mládí v pohybu, Youth on the Move. Potrhli jsme jednu z základních priorit tohoto výboru, to jest možnost alokovat 25 prostředků z politiky soudržnosti na financování Evropského sociálního fondu. Takže toto bylo jen namátko nebo jen výběr eh, eh, těch hlavních eh, bodů našeho programu. Samozřejmě by bylo možné zdůraznit jeden či jiný aspekt této skutečně mimořádně plodné návštěvy. Pokud chcete, můžete tak učinit vy sami. Paní Kostelo. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Ráda bych vám poděkovala za to, že jste šéfovala této delegaci. Já jakožto poslankyně za Dublin jsem si eh, velmi užila tuto interakci se sociálními partnery a s ostatními skupinami, které jsme navštívili. Myslím si, že i zpětná vazba, kterou jsem obdržela já od těch skupin, byla výlučně pozitivní, což mě velmi potěšilo. Sociální partneři a nevládní organizace chápou a váží si role Evropského parlamentu a zajímají se velmi aktivně o témata, která jsme řešili. Irsko jako země čelí obrovským problémům. Europoslanci, kteří navštívili Dublin v těch pár dnech, snad pochopili lépe, jaká tam je konkrétně situace, jak velké ty problémy jsou a jaké dopady mají na IRY. Otázka nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých, se objevovala na pořádu jednání znovu a znovu a e, i naši ministři, i europoslanci jistě chápou, že Irsko velmi efektivně využívá prostředky z Evropského sociálního fondu a velmi aktivně s Evropským sociálním fondem spolupracuje. Nicméně i přesto zde zůstávají určité obavy o implementaci ustanovení Evropského sociálního fondu a svým způsobem zaznělo i varování, pokud jde o záruku pro mladé, eh, což si myslím, že si zaslouží naši pozornost. Beru na vědomí všechny otázky, které byly zmiňovány ve věci soustavného školení eh, mladých, eh, poskytování různých školicích kurzů, jak je důležité dostat je zpátky do pracovního procesu a jak je důležité zajistit, aby školení bylo užitečné, efektivní. Podobně třeba jako různé stáže. Je zkrátka potřeba zaměřit se na tvorbu nových pracovních míst. Pak je zde celá řada témat, na které jsem byla upozorněna po naší návštěvě v Irsku a e, po e, implementaci záruky pro mladé. Šlo hlavně o úroveň participace mladých lidí. V podstatě je nutné zajistit, aby toto nevnímali jako jeden z dalších mnoha kurzů, e, je to v podstatě, eh, často to v podstatě funguje tak, že je jenom jeden kurz, který na, na jehož konci jsou pak lidé, mladí lidé informováni o tom, že se teď očekává, že se najdou práci a zapojí se do pracovního procesu. O tom je potřeba informovat. Celkově za to naše delegace byla přijata velmi dobře, byla vítána hlavně z toho důvodu, že občané Irska pochopili, že europoslanci se aktivně angažují i v, v jejich problémech Nešlo pouze o setkání s ministry nebo sociálními partnery, jeli jsme i do terénu, viděli jsme, co se tam přesně děje, což bylo velmi relevantní například v Pajlomonu, kde jsme viděli, jak pokračuje e, využívání evropských finančních prostředků, hlavně prostředků z Evropského sociálního fondu e, Ovšem nezapomínejme na to, co říkají nevládní organizace. Důležité jsou ty podrobnosti a záruku pro mladé musíme ještě pečlivě implementovat. Děkuji. Děkuji vám, říká paní předsedkyně. Nějaké další poznámky? Není tomu tak? Že tím jsme tedy vyřídili tento bod na pořadu jednání. A já paní Kastolo děkuji za její eh, doplňkové vystoupení. A nyní se sedminetovým spožděním přistupujeme k hlasování. Pan Čaba Ory si stěžuje. Máme tedy zasedání, hlasovací zasedání pro prvního zasedání našeho výboru. Bylo to, byla to moje iniciativa. Eh, vždycky, abychom mě hlasovali druhý den, abychom umožnili eh, skupinám se předtím sejít. A jsem ráda, že tato, tento postup eh, se stal tak drahý členům, že tedy když dojde k nějaké výjimce, tak to vede eh, k poznámkách té strany. Ovšem v tomto případě máme, eh, jsme pod absolutním tlakem, v podstatě jsme se snažili omezit toto hlasovat, hlasování na maximum, jinak to bylo zítra, ale v tomto případě, vzhledem k tomu, že jde o zprávu kolegy Unguránu, o konkurenceschopnosti. A je to stanovisko, které máme mít tedy pro rozpočtový výbor o mobilizaci fondů pro fond pro přizpůsobení se eh, globalizaci Antonio Merlony, tak pokud máme vzít v, být ještě vzati v potaz příslušnými výbory, tak to musíme odhlasovat dnes. Musím, nezbývá, než přistoupit k hlasování, ale samozřejmě, že dávám eh, možnost se k tomu vyjádřit. A pan Ore říká, děkuji paní předsedkyně, ano. Já jsem skutečně upozornil na problém s tímto postupem, ale není to to, že hlasujeme dnes. Nebo zítra. Mohou samozřejmě nastat různé okolnosti, které nás k tomu nutí. Nemůj problém je, že jsme se o tom dozvěděli příliš pozdě. Kolegové, poslanci již mají program, takže je těžké zajistit jejich přítomnost na dnešním hlasování. Někteří chtěli být mezi námi, ale nemohli, protože jejich program byl eh, bohužel vytvořen příliš pozdě. Takže tolik, abych upřesnil svoji kritiku. Když jsou nějaké změny pořadu jednání, nové body na pořadu jednání, včetně tedy přidání hlasování na pořad jednání, tak to musí udělat včas a ne na poslední chvíli, aby se zabránilo problémům s koordinací, které vyplývají z toho, že pak máme tedy nějaké body, které eh, pořadu jednání, které jsou někam přemístěny. Takže žádáme paní předsedkyni a sekretariát, aby byly transparentnější, viditelnější. Já mm, bohužel musím rozporovat to, co říkáte, protože skutečnost je taková, že účastníci byli informováni naprosto eh, v rámci eh, dohodnutých eh, lhůt. Bylo to dohodnuto na zasedání koordinátoru, která přijímá hlasovací kalendář pro různé jednotlivé zprávy. Bylo to jasně uvedeno v kalendáři ty dva body, o kterých se má tedy hlasovat dnes a vedoucí sekretariátu eh, informovala Pompol, že, eh, že budeme mít tedy právě v zájmu hladkého fungování našeho výboru k to došlo a bylo to ještě v únoru. Nedošlo ke žádné, tudíž žádné změně eh, pořadu jednání na poslední chvíli. Pořad jednání byl již minulý týden zaslán na dnešní zasedání. Takže chápu ale, že jste se přihlásit, to v pořádku. A teď přijdeme k devátému bodu, budeme hlasovat o zprávě pana Unguránu, o výroční zprávě o politice hospodářské soutěže. U ní jsme přeskoumali kompromisní návrhy před chvílí dnes dopoledne. Pokud nejsou žádné předběžné připomínky, tak odstavec 1, pozměňovací návrh 2, Ole Ludvigson, Alexander Serkas, Francois Kastex, hlasujeme kde pro. Proti. Zdrželi se. Zamítá se. Odstavec 1, 3, Filibulán pro. Proti, zdrželi se. Schváleno. No, odstavec 1, 4, 4 Ludvigsen pro, proti zdrželi se schváleno. Odstavec 1 kompromis A3 skupiny pro, proti zdrželi se schváleno. Odstavec 1 kompromis B. 3 skupiny pro, proti zdrželi se schváleno. Odstavec 2. 7. Ludvigson Kastex pro, proti zdrželi se schváleno. Odstavec 2, 9 panu zpravodaj. Ne, ne, pardon, pardon, tady došlo přeskočení. 8. stejn Ludvigsen pro, pro, pro, proti. Zdrželi se. Zamítá se. Nyní odstavec 2. pane zpravodaj, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Odstavec 2 eh, a 10. Ludvigson, Serkas, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Osavec 2, pan zpravodaje pro, proti, zdrželi Schváleno. 12, 13 byly staženy, proto odstavec 3, 14 Ludvigson, Serkas pro, proti, zdrželi se. Schváleno odstavec 3C, kompromis C, pro, proti, zdrželi se. Schváleno odstavec 3.16, zpravodaj pro, proti, zdrželi se schváleno, 17 schvá, staženo, 18 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno, 19 pro, proti, zdrželi se schváleno, ještě 20 pro, proti, zdrželi se schváleno, 5, 21 eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. 5.22 pro, proti zdrželi se schváleno. A nyní eh, zpravodajový návrh 5.23 pro, proti zdrželi se schváleno. A nyní k bodu odůvodnění eh, od, eh, po Bčku jednička Ole Ludvigsen a Kastex pro, proti zdrželi se schváleno. Nyní je celý text ve smyslu změn elektronicky. Hlasujeme. A já nemám kartu. Všichni hlasovali. Konec hlasování. 32 pro, jeden proti, jeden se zdržel. přejeme, pane zpravodaj. Drahý pane zpravodaj, nyní buďte bdělí ohledně výboru Ekon, aby skutečně věděli, co jsme tady odhlasovali. Takže od 10 mobilizace Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a to konkrétně v případě eh, podniku Antonio Merlony z Itálie. ano, eh, který vyrábí domácí spotřebiče. Takže hlasujeme o tom dopise, který byl předmětem diskuze a dohody v rámci pracovní skupiny, eh, v rámci FEM. A také zapojen výbor pro rozpočet, který to bude přijímat zítra. Takže kdo je pro tento dopis? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. si to prověříme elektronicky. Hlasujeme. Konec hlasování. 32 pro, 1 proti, 2 se zdrželi. Není to schváleno úplně jednomyslně, ale nicméně je to poměrně Eh, valná většina. A tím končí eh, hlasování. Přejdeme k bodu 11, což je veřejné slyšení, které jsme chtěli zorganizovat na téma boje s nezaměstnaností mládeže. Jaká jsou možná východiska? Jde o slyšení, které organizujeme v rámci zprávy z vlastní iniciativy paní Zdrzlevské a komise FAM a, a e, pro ženy a kulturu k tomu mají e, stanoviska. Děkuji, že jste se dostavili mezi nás. Chci dát slovo naší zpravodajce, aby uvedla téma našeho slyšení. Je to samozřejmě téma, které, kterým se náš eh, výbor již zabýval několikrát. Za Emily Turinen, no, protože jste mi svěřili eh, tedy tu autoritu položit uh, otázku k ústnímu zodpovězení na plenárce, to přineslo své ovoce, protože od poslední rady, nebo předposlední rady a uzavření rady eh, za dohody o víceletém rámci členové státu a vlád se zhostili strategické iniciativy zavést tuto záruku pro mládež, která má 6 miliard eur vyčleněno. Eh, o tom budeme hovořit také v rámci zprávy Moran Chartier o Evropském sociálním fondu a Adam COSA, kde se zabýváme regulačním rámcem o strukturálních fondech, ale nezávisle na tomto kontextu si myslím, že to byla také ještě vůle koordinátorů vypracovat samostatnou zprávu k tomuto balíčku, to znamená zaměstnanost mládeže. A nyní již dávám slovo paní zpravodajce. Dziękuję, dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Mm, Szanowni Państwo, drogi koledzy, drogie koleżanki, e, pracując e, nad tym raportem... Děkuji vám mnohokrát, pani předsedkyně. Na této zprávě jsem pracovala, analyzovala jsem o zdroje, které jsou k dispozici mladým lidem. Například věci, které už byly zavedeny, jako je záruka pro mladé. Jsem přesvědčená, že k tomuto problému potřebujeme nový přístup. Potřebujeme řešení, která nebudou jenom nějakou rychlou jednorázovou náplastí, abych tak řekla, musí to být řešení, která nám zajistí dlouhodobý rozvoj. Dlouhodobá řešení, která budou řešit strukturální problémy způsobující nezaměstnanost mladých. Na mysli mám vzdělávání podle potřeb trhu, vzdělávání v praktických oborech, které připraví mladé lidi na to, co od nich trh potřebuje. Připraví je na budoucí zaměstnání. Je nutné zajistit angažovanost všech zúčastněných stran, učitelů, zaměstnavatelů, ministerstev pro zaměstnanost a mladých lidí jako takových. Jedině tak můžeme fungovat. Musíme posílit neformální sektor vzdělávání a umožnit mladým lidem, aby získávali ty zásadní kvalifikace, které budou potřebovat pro profese zaměřené na praktické aplikování znalostí, spíše než pouze na teori- teorii, kterou snad získali během vzdělávání. Mladí lidé potřebují přístup k informacím, aby se mohli informovaně rozhodovat zejména eh, při výběru vyššího vzdělání. Musí vědět, jakým způsobem funguje trh práce a jaké mají do budoucna možnosti. Snažíme se také o posílení angažovanosti podniků ve vzdělávání mladých lidí. Já sama jsem v 18 letech založila vlastní firmu. Je to příležitost, kterou by měl mít každý a chtěla bych proto podpořit mladé lidi v tom, aby byli iniciativní, aby používali svoji inteligenci a znalosti k tomu, aby zlepšovali situaci pro sebe sama. Důležité je také školit státní administrativu, aby zlepšovala přístupnost trhu pro mladé lidi. Členské státy na to budou jistě potřebovat vlastní rozpočet. protože náklady na toto zaktivnění mladých lidí se neustále zvyšují. Je potřeba zajistit paralelní činnost také ze strany vlád členských států, aby došlo ke stimulaci politiky, hospodářství a růstu. Mladým lidem můžeme pomáhat různě, nejenom prostřednictvím vzdělávání a dovedností. Také pracovní místa pomáhají. Pracovní místa vytváří zaměstnavatele a potřeby trhu. Prosím, ale ptejte se na něco našich hostů, ano? E, protože o vaší zprávě můžeme mluvit jindy a budeme mluvit jindy. Ale v tomto úvodu se máte ptát našich hostů. Tak se prosím ptejte. Jsem velmi ráda, že zde tito odborníci mezi námi dnes jsou. Jsem přesvědčena, jsem přesvědčena, že jejich prezentace o podpoře pro mladé lidi jsou založeny na zkušenostech a analýzách a že nám tyto prezentace poskytnou velmi užitečné informace, které pak do této zprávy budeme moci zakomponovat. Mám v naše odborníky plnou důvěru a jsem si jistá, jsem si jistá, že k tomuto problému zaujmou odborný a nestranný přístup. Aby se nevypracoval pouze dokument, o kterém všichni budou vědět, že existuje, ale bude to dokument, který nám pomůže vyřešit problém nezaměstnanosti mladých. Těším se na jejich prezentace. Jsem přesvědčena, že nezaměstnanost mladých že nezaměstnanost mladých je něco, co se dotýká nás všech, bez ohledu na to, ze kterého sektoru ekonomiky pocházíme. Společně s ostatními kolegy ve výboru EMPL věřím, že se nám podaří vypracovat dokument, který bude vysoce efektivní a který bude poskytovat uspokojivá řešení všem problémům. Doufám, že můžeme vypracovat generaci nadějí, nejenom ztracenou generaci. Děkuji a teď už dám slovo našim hostům. A chtěla bych poznamenat ještě toto. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci je velmi potěšen tím vysokým počtem lidí, kteří zde chtěli vystoupit. Bohužel je tady pouze jedna řečnice, na to pouze upozorňuji. A ráda bych proto teď dala slovo a omlouvám se za špatnou výslovnost Ječi Lunjanovi z Krakova. Konkrétně tady pan Jaroslav Koněk, máte pět minut. Dziękuję e, bardzo Pani Przewodnicząca. E, fakty są bez... Děkuji, paní předsedkyně. Takže ta fakta jsou opravdu nesporná. E, nezaměstnanost mladých je na vzestupu a problém mladých lidí bez vzdělání a bez zaměstnání, to se dotýká většiny Státu, Proto musíme se touto otázkou zabývat a musíme také převzít plnou politickou odpovědnost. A je důležité, abychom zavedli eh, opatření, která se týkají investice do lidského kapitálu, především v kontextu eh, demografické situace a také vzhledem k tomu, že mnoho mladých, kteří e, předčasně ukončují, ukončují svoje e, vzdělání, tak potom nemají vůbec žádný kontakt e, se s pracovním procesem. Komise předložila návrh, který spočívá v tom, že všichni mladí, kteří jsou v kategorii 20 let, tak musí být Takže musí tedy po čtyřech měsících po ukončení vzdělání být eh, zaměstnání a týká se to tedy všech eh, týká se to tedy eh, těch, kteří vykonávají praxi v podnicích. Existují mechanismy, které politiky nabízí a ta záruka pro mladé předpokládá, že nezaměstnanost se týká přizpůsobení nebo řešení nezaměstnanosti e, jde přes to, že se přizpůsobí situace e, skutečnému pracovnímu procesu. Takže se musí připravit i e, Zaměstnavatele i zaměstnanci nesmíme podcenit otázku dovedností. Hlavním důvodem je, že existuje špatná obecná konjunktura, vysoká nezaměstnanost a taky tady máme institucionální faktor, protože v jednotlivých eh, zemích eh, k tomu přispěly ještě další faktory, k tomu, že vlastně je tak vysoká nezaměstnanost mezi mladými. To znamená nedostatečná přizpůsobivost eh, požadavků po dovednostech. Podniky omezují počet nových pracovních míst, či dokonce eh, snižují počet již stávajících pracovních míst a to vede k tomu, že firmy když hledají nějakého nového zaměstnance, tak je to pouze na principu to, že někoho nahradí takže se nahradí místo nějakého předchozího zaměstnance. Jednali se o podporu selektivních opatření, tak to také není dobré, protože se musí přistoupit k opatřením, která by byla namířena všem. Mladí lidé, i starší lidé. Prostě musí se to týkat těch i ti, kteří jsou ohroženi nezaměstnaností, přestože jsou ještě zaměstnaní. Situace je velmi eh, komplikovaná, ale přesto existují rozdíly. Existují různé vědecké studie a studie situace na trhu, které poukazují na to, že mladí na západě že mladí, mladí lidé jsou eh, obzvláště zranitelní mm, a také existuje zranitelná skupina jako osoby se zdravotním postižením. Takže jedná se o osoby, kteří, eh, které mají potenciálně dobrý přístup eh, na pracovní trh a pak zase lidé, kteří ne. Existuje nedostatek eh, politik, které by se zaměřily právě na mladé lidi v oblasti eh, práce. Existují velké eh, bariéry Týká se to problému také toho, že prostě lidé, kteři, kteří nemají žádnou praxi, tak eh, čelí opravdu těžkým a komplikovaným eh, bariérám. Já bych zde chtěl říci, že je dobré, že se ta věková skupina omezila na věk 25 let, ale jsou tací, kteří si myslí, že těch 25 let by se mělo ještě eh, zvýšit. u těch starších ta nezaměstnanost je nižší a e, tito lidé se mohou opřít o standardní politiky, které existují. Já si myslím, že je určitě dobré, abychom se na to podívali z jiné perspektivy, protože tato zaměstnanecká politika se musí zaměřit na konkurenceschopnost a musíme se zamyslet nad tím, co se stane po krizi. A musíme tedy potom mít dostatečný kvalifikovaný personál, až ta krize přejde. Sdělení komise o nezaměstnanosti mladých přichází s novými zajímavými iniciativami. A je důležité, aby ty státy, které mají vzdělávací eh, eh, aby které se zaměřily na vzdělání eh, mladých, tak aby se mm, zaměřili na jejich vyšší kvalifikaci. Tady například Polsko je dobrý systém, protože my máme téměř 2 miliony zaměstnanců, kteří odešli do zahraničí. A zde by mohlo vést také k neočekávaným požadavkům členské státy nejsou tedy schopny, aby všem absolventům připravili pracovní místo. Takže se nejedná pouze o otázku množství, ale také kvality. Je potřeba pracovat na osvědčených postupech. Je potřeba, aby se e, ti e, kteří jsou eh, najímáni pouze na praxi v podnicích, tak aby tento počet byl omezen na ve prospěch eh, stálých pracovních míst. Existují samozřejmě regiony, kde je velmi eh, špatný přístup ke vzdělání a také ke praxi. A samozřejmě tito mladí jsou potom znevýhodnění. Potom je tady otázka také dalšího vzdělávání, celoživotního vzdělávání, to je také důležité zmínit. Jedná se o balíček investicí do mladých, to je důležité. Ale musíme také se postarat o odpovídající kvalitu vzdělání. To je potřeba zaručit. Nemůžeme tedy pouze se zaměřit na eh, předpisy a na finanční prostředky. Je potřeba také se zaměřit na poptávku. Ta poptávka neznamená eh, vždy, že se zlepší kvalitativní nabídka. Musíme také tomu upravit eh, vzdělávací systém. Jedná se to Jedná se o země, kde už tyto systémy dlouho existují. A ve sdělení eh, chybí důraz na obecnou kvalitu profesního vzdělávání, odborné přípravy. Takže to, že se musí po čtyřech eh, měsících tomu mladému zaručit eh, pracovní místo, ale k čemu to je, když potom to pracovní místo po těch čtyřech měsících není kvalitní. Ta kvalita musí být také zaručena. Eh, komise chce dosáhnout této kvality, ale musí také zvýšit povědomí v této oblasti a musí také se o to postarat v rámci odpovídající mezinárodní spolupráce komise zde také chce využít prostředků z Evropského sociálního fondu, ale doposud zatím existoval velký tlak na eh, formální otázky a ne tolik na cíle. Eh, jedná se eh, spíše o malé projekty, které se dají dobře skalkulovat, ale nejednalo se o tak velké projekty, protože ty velké projekty musí přijít eh, s inovativními řešeními, které musí potom podporovat, tak aby se mohly také použít na evropské úrovni. Potřebujeme tedy systémová eh, řešení, eh, která by mohla být finančně podpořena z EU. Musí to být vše podpořeno vědecky a musíme se potom zaměřit na ty čisté výsledky, ale zatím se to zakládalo na hrubých ukazatelích. Balíček záruky pro mladých je velkou výzvou pro všechny členské státy a určitě se nám to všem vyplatí. Děkuji. Bien, alors, je... No dobře, takže nyní dám slovo Volkanku. Millerovi, který zastupuje německou, ne, pardon, vůbec ne, agenturu pro zaměstnanost e, německé spokové vlády v Bruselu. Ale je dobré, aby se příliš neřídil svým předchůdcem, protože ta, tady se to bylo o několik minut překročilo vymezený čas, takže eh, tedy pět minut. Děkuji vám, paní předsedkyně, dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně. Já jsem byl explicitně požádán, abych představil jeden program Spolkové agentury pro práci a sociální věci, který předložilo naše ministerstvo. Mohl bych pak samozřejmě také dále hovořit na téma eh, záruka pro mladé, protože eh, naše instituce je jedna z mnohých, která tyto programy provádí a eh, v Německu, jak všichni víme, máme situaci poměrně dobrou a svým způsobem už záruku pro mladé implementujeme. Tento program, který vám chci představit, se jmenuje The Job of My Life, práce mého života. Jsou to programy, je to program, který bude fungovat od roku 2013 do roku 2016 a za ty roky má 139 eh, milionů euro. Aby tento program mohl řádně probíhat, musí splnit několik základních předpokladů, které vám teď představím. Jednak věříme v evropský trh práce a ve vyrovnaný evropský trh práce. To znamená, že podporujeme mobilitu a podporujeme cirkularitu. Jakožto veřejná zpráva práce jsme u tématu Evropská mobilita připraveni vstoupit do sítě, do takové, do, do do evropské pracovní sítě, která je podle mě důležitá ze dvou důvodů. Jednak umožňuje diskuse partnerů vzájemně, není to v podstatě tedy volná agitace, pokud jde o přeshraniční programy. Tato spolupráce, tyto rozhovory se mohou vztahovat k samotným pracovním místům, když například hledáte kandidáta na nějaké pracovní místo a případně se mohou týkat také aktivit, Eh, které chcete v evropském prostoru podnikat. Kromě toho, takovýto podklad, jakožto východnisku, východisko je eh, konkrétní východisko, které představuje buď konkrétní pracovní místa, nebo řeší situaci konkrétních nezaměstnaných mladých. Všichni víme, jak všeobecně vypadá situace na trhu práce mladých. Dovolte mi zmínit dva aspekty. Nejde pouze o stížený přístup k práci, jde také o stížený přístup ke vzdělávání, pokud jde například o nadstavbové nebo dodatečné vyšší vzdělávání. A máme zde stále vyšší počet lidí, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní. A teď eh, Problém mobility v Evropě není problém poznání. My víme naprosto přesně, jak situace vypadá. Kdo je mobilní, kdo není mobilní, kolik jich je mobilních a kolik ne. Víme také, jaké jsou proto konkrétní důvody. Tento program pak na jednom tomto důvodu staví. Velmi často totiž dochází k tomu, že není možné použít systémy národní podpory pro lidi, kteří e, jsou z nějakého členského státu v EU a e, jsou v jiném. Tady na tomto snímku najdete seznam faktorů, které vnímáme jako pozitivní, jako potenciálně velmi pozitivní a které opět jsou všem známé. Tento program na podporu mladých lidí na jejich vzdělávání nebo vstupu do pracovního procesu eh, v rámci tedy eh, dostávání práce v Německu se pojí s velmi přesným kalendářem. A rozvíjí ty faktory, které jsem právě vyjmenoval. V podstatě jde o to eh, být aktivní v té zemi původu i v té cílové zemi, Souvisí to například s jazykovými znalostmi, souvisí to samozřejmě také s tím, že se někdo informuje o tom, jaké možnosti, za jakých podmínek, kde jsou. Pokud jde o časový rámec, ačkoliv nám písemně bylo sděleno, že máme 8 minut, ale teď máme jenom 5 minut, tak to vezmu velmi útržkovitě. Všechno to najdete ve svých podkladech, ve svých složkách. Tady to jsou všechno prvky a možnosti financování, které mladí lidé mají, kteří přicházejí do Německa ze zahraničí. Jsou to věci, které mohou být zohledněny v konkrétní situaci. Jak vidíte, už teď poskytujeme jazykové kurzy Němčiny, to je jedno z nejdůležitějších kritérií, je to jedna z nejdůležitějších podmínek, je potřeba hovořit s klienty, v podniku, s dodavateli a td. To znamená, musíte umět německy. A to školení byste měli dostat už v té zemi původu. Bohužel jste nezaměstnaný mladý člověk, často nemáte peníze na takový jazykový kurz. Tak jak vůbec můžete jít někam na pohovor, jak se máte vůbec informovat, jak si máte dovolit e, nějakou stáž někde. E, to jsou všechno obtíže, se kterými se mladí lidé potýkají a všechno to jsou věci, které, tyto te, které tento program řeší. Mladí lidé mohou využít všechny možnosti financování, které jim nabízíme. Jak jsem říkal, tento program se vztahuje na zemi původu i na potom eh, péči v Německu, tedy v té cílové zemi v nějakém podniku. Téma mobility mladých lidí není ovšem téma, které bychom mohli vnímat zcela nekriticky. Dovolte mi vyjádřit se v několika větách eh, k těm perspektivám, které v této oblasti máme. Je to ta kritická diskuse, kterou vedeme u nás doma a která se vede i v těch potenciálních eh, zemích původu. Jednak je zde otázka toho, eh, zda tedy když přebíráme vzdělané lidi ze zahraničí, pak se méně staráme o vlastní méně vzdělané mladé lidi. To je jedna věc. Druhá věc, to se týká těch potenciálních zemí původu je to nebezpečí pro budoucnost té dané země, protože její mladí odcházejí jinam. Nicméně, zejména s ohledem na tento program, bych rád eh, oba tyto argumenty kontroval jedním protiargumentem. A to tím, že, jak jsme si řekli, máme nějakých 139 eh, milionů eh, euro což je hodně peněz, ale když to rozložíme na to, kolik lidí s tím můžeme vlastně aktivně podpořit a když se pak podíváme na to, že máme nějakých 7,5 milionů nezaměstnaných mladých lidí, tak vidíme, že tento program, i když využije všechny možnosti financování a zcela vyčerpá všechny prostředky a když přijdou všichni, kdo na ně mají nárok, tak nedojde ani k žádnému brain drainu v těch zdrojových zemích, ani k tomu, že by došlo k nějakému kompletnímu zapojení mezer na trhu v Německu, že by se nějakým udržitelným trvalým způsobem tyto mezery uzavřely. Je to spíše tedy doprovodné opatření, není to alternativou, na kterou se můžeme zcela spolehnout. A tím končím a těším se na otázky. Merci. Uh... Děkuji. Pan Massimiliano. Mascherini. Vy jste tedy výzkumným pracovníkem v Eurofundu a už teda k dispozici vaší prezentaci, ale ještě, ještě vysvětlíte, okomentujete. Máte na to pět minut, stejně vám to bude trvat osm, ale nepřekročujte těch osm. Prezident, eh, ladies and gentlemen, excellencies and... Dámy a pánové, dobré ráno, zdravím vás. Má ve své dnešní prezentaci stručně uh, tedy představím výsledky publikaci, které máte před sebou. A zaměříme se na to, jestli záruka pro mladistvé je skutečně vhodná. Víme, jak dramatická je situace pro problematice s eh, nezaměstnaností v mladiství. 14 milionů mladých lidí do 30 let. Toto, tento počet odpovídá celé populaci sedmi středně velkých eh, členských států. V Evropě to je situace, která není udržitelná, protože trávit čas mimo produktivní trh práce má obrovskou, vnese obrovské náklady pro daného jedince i pro celou společnost. Odhadli jsme, že když se zaměříme jenom na ušlé zisky a daně, a na částky, které budou muset dostat sociální podpoře, tak ty náklady pro Evropu jsou přes 153 miliard eur, což je 1,2 evropského HDP. To je situace neudržitelná. Členské státy se eh, aktivně podílely na různých opatřeních, které mají znovu integrovat mladé lidi do trhu práce. Tyto intervence, k těmto intervencím dochází v různých fázích toho procesu přechodu mladých lidí eh, ze školy do práce, to znamená zabránit předčasnému odchodu ze školy, určité eh, přechodná zaměstnání, zlepšit zaměstnanost mladých lidí a odstranit praktické a logistické bariéry, aby se zlepšila účast těch nejzranitelnějších na trhu práce. Ovšem, když hodnotíme účinnost ehm, této iniciativy, je to dost těžké. Těžko říct, jaký je nejúspěšnější přístup. Pravděpodobně je potřeba ještě dalšího oficiálního hodnocení těch opatření pro mladé. <clears throat> Ovšem panuje všeobecná eh, schoda, pokud jde o hodnotu eh, této, eh, této záruky, této iniciativy Youth Guarantee a která má přispět k tomu, aby se zabránilo dlouhodobějším dopadům nezaměstnanosti. Když hovořím o této záruce, tak ten příklad, který je pro nás nejefektivnější, je finský přístup. Náš kolega z Finska o tom ještě bude hovořit. Finský přístup eh, se dělí na dvě části. První složka. Je to přístup šitý na míru mladým lidem. Vytvoří se určitý osobní plán, kterým se má najít lepší způsob, jak pomoci mladým lidem a pak záruka, kdy na základě toho namírušitého přístupu je eh, dána k dispozici nabídka buď eh, pracovní eh, příležitosti nebo nějakého školení a vzdělávání. A v roce 2010, podle toho finského hodnocení, této, tento krok byl úspěšně uplatněn případě 80 účastníků tohoto programu. Hlavním, hlavní výhodou tohoto systému je, že skutečně zajišťuje podporu šitou na míru těm lidem, tak aby mohli přijímat informovaná rozhodnutí o svém přechodu ze školy do práce, aby lépe chápali, chápali jaké mají nedostatky v dovednostech, jaký je pot, jak potenciál eh, na trhu práce a pak přijmout okamžité kroky. Hlavní předností této záruky je, že předchází dlouhodobé nezaměstnanosti. Finsko je zemí s nejnižší mírou dlouhodobé nezaměstnanosti mladých, hned poté Švédsko. mladí lidé nezůstávají eh, ponecháni eh, na holičkách. Takže to také pomáhá vybudovat, eh, znovu obnovit jejich důvěru v instituce. To je důležité, protože to, tyto dopady toho, když lidé ztrácí tu důvěru, jsou ještě větší než přímé ekonomické náklady. Časná intervence je nesmírně důležitá má dopad na efektivnější eh, řešení u lidí, kteří jsou připraveni pracovat, tak aby se dostali na jakousi dlouhodobou cestu, aby se předcházelo pouze krátkodobým řešením, která sice zlepší statistiku, ale nevyřeší problém. Je důležité chápat i to, že tato záruka sama o sobě eh, nevyřeší ten strukturální problém. Její úspěch závisí do značné míry na dalších veřejných politikách, které mohou eh, zajistit eh, přístupnost eh, školení, vzdělávání, profesnímu vzdělávání, stážím a tak dále. Toto je důležité chápat, stejně jako chápat ten namírušitý přístup, který potřebuje určitou infrastrukturu k tomu, abychom mohli implementovat tuto záruku. Samozřejmě, že když odhadujeme náklady, tak ty náklady jsou vysoké, závisí na míře eh, připravenosti mezi eh, jednotlivými státy. Lze si představit eh, dva soubory nákladů. Jednak při provádění té záruky, jedna, jednak při tom na, na míru šitém přístupu. To závisí na tom, jestli musí být nastartovány další služby nebo pouze zlepšení koordinace mezi jednotlivými službami. To je obzvlášť důležité pro veřejné eh, služby, které poskytují zaměstnání. Protože pokud tu má eh, být tento přístup šitý na míru, ty, ty náklady mohou být značné. Tady odhad z 15 zemí představoval 21 eh, miliard eur, což vychází z, z určitých předpokladů. A v, v tomto rámci Eurofund provede jakési, jak eh, se pokusí odhadnout eh, přenositelnost eh, do dalších zemí ještě v letošním roce. A závěrem, dámy a pánové, byli jsme svědky toho, že 153 miliardů, to je ta cena, ten náklad nic nedělání. Ale pokud zapracujeme jenom 15 těch uchazečů zpět do trhu práce, ušetříme tím 23 miliard je důležité, abychom se od sebe tak vzájemně učili dobré postupy a abychom přizpůsobili tyto postupy národním kontextům. A naše investice musí být, eh, do této oblasti musí být vnímány z dlouhodobého hlediska, protože ty dopady nejsou jen ekonomické a jsou velmi dlouhodobé. Je nepochybné, že teď je nutno jednat. Protože co se stane, když eh, selžeme, když se nám nepodaří znovu integrovat mladé lidi do trhu práce? Nemůžeme si dovolit ztratit celou generaci. Děkujeme a těším se na dotazy. Děkuji. A nyní má slovo Kimo Ruc, který je poradcem pro trh práce Ministerstva eh, pro zaměstnanost a hospodářství Finska. Myslím, že je málo vlád, kde máme ministerstvo práce a hospodářství spojené do jednoho, do jedné instituce. A myslím, že se tady bude dozvíme něco o tom, jak funguje ten finský systém. A eh, tedy když jsme hovořili s národními poslanci, tak se hovořilo právě o e, nezaměstnanosti mladiství Kafinský systém byly skvěle představen již tehdy. Máte slovo opět kolem 8 minut. Thank you very much, Chair. Um, as was already said, I'm going to introduce the Finnish youth. Jak bylo řečeno, představím vám finský model záruky pro mladé, který se implementuje od začátku tohoto roku. Měli jsme zde určité základní reformy systému záruky pro mladé už z období před několika lety, ale od začátku tohoto roku finská vláda zavedla komplexní model záruky pro mladé, který splňuje všechny cíle a pokyny doporučení rady, které bylo schváleno v únoru. Rád bych představil hlavní prvky našeho modelu záruky pro mladé, ale než se k tomu dostanu, dovolte mi zmínit nějaká fakta o nezaměstnanosti ve Finsku. Nezaměstnanost mladých u nás je zhruba 19 Je to těsně pod průměrem EU, takže je to poměrně vysoké číslo. Bohužel se zatím nesnižuje, hlavně kvůli slabému hospodářskému růstu, který zažíváme od roku 2011. Pozitivní však je, jak už zaznělo, že délka nezaměstnanosti je ve Finsku poměrně krátká i mezi mladými, méně než 20 nezaměstnanosti, ne, případů nezaměstnanosti trvají déle než tři měsíce. Je to proto, že jsme velmi aktivní, jak mladí nezaměstnaní lidé, tak úřady práce. Úřady práce už v prvních dvou týdnech eh, období nezaměstnanosti připraví konkrétní plán aktivity pro daného člověka chci zdůraznit, že zaměstnávání mladých je vysoko na seznamu priorit naší vlády a zavedený systém záruky pro mladé eh, z roku 2011 už byl přímou součástí programu vlády. Jaké jsou cíle záruky pro mladé? Jsou dva. Jedna cílová skupina jsou mladí nezaměstnaní, kde nabízíme možnosti dalšího vzdělávání, případně dalších aktivit, během tří, prvních tří měsíců období nezaměstnanosti a za druhé náš systém záruky pro mladé zahrnuje určitou záruku vzdělávání. Cílem je poskytnout eh, možnost dalšího vzdělávání všem absolventům vysokých škol, ještě, eh, eh, pardon, středních škol, ještě v tom samém roce, kdy ti absolventi ze, ze školy vyjdou. Máme k tomu k dispozici zhruba asi 60 milionů euro každý rok na tu záruku pro mladé, což je velmi mnoho peněz, zejména v situaci, kdy státní rozpočet i ve Finsku je velmi napjatý. Kromě toho vláda investuje každoročně zhruba 52 milionů euro na školení dočasných znalostí, což poskytuje lidem mezi 20 a 29 lety určité dodatečné možnosti, jak se vzdělat a vstoupit na trh práce. Záruka pro mladé zahrnuje více možností školení pro mladé lidi. Zvýšili jsme o 2100 eh, školicí střediska která, počet školicích středisek, které jsou distribuované naší zemí podle koncentrace mladých lidí v jednotlivých regionech. Asi budete vědět, že ve Finsku jsou regionální rozdíly dosti značné, populace se koncentruje spíše ve městech. Pak v rámci záruky pro mladé nastanou další změny. Změníme Eh, kritéria, podle kterých jsou lidé vybíráni do dalšího vzdělání. A prioritu budou mít ti mladí lidé, kteří vůbec nemají vzdělání druhého stupně. Zvýšili jsme také finanční podporu pro zaměstnavatele, pakliže budou školit učně. Bude to asi 800 euro pro ty cílové skupiny záruky pro mladé. Má to vytvořit pobídku pro zaměstnavatele, aby tyto lidi zaměstnávali. Dále rovněž jsme zvýšili prostředky ve veřejných službách na implementaci záruky pro mladé budeme mít 60 nových pracovníků, konkrétně v divizi pro mladé lidi na úřadech práce. Kromě toho jsme angažovali i externí zdroje v rámci různých podpor a poskytování dalšího školení pro mladé lidi. Zdroje jako osoby, sam, sami o sobě však nestačí. Je potřeba provést ještě určité změny v rámci koordinace zaměstnávání mladých a jejich vzdělávání. Proto jsme začali zvyšovat podíl odpovědnosti místních samozpráv, odpovědnost lokální úrovně, tak, aby právě tyto úřady byly odpovědné za poradenství mladým lidem po té, co ukončí druhý stupeň vzdělávání. Jejich odpovědnosti jsou tedy rozšířené. Místní úřady teď mají nové odpovědnosti pro lidi, kteří ukončili základní vzdělání a chtějí se posunout dál, případně se intern, integrovat do trhu práce. Kromě toho máme ještě program Outreach, což je v podstatě specializovaný model pro práci s mladými lidmi. Chceme angažovat i sociálně vyloučené mladé lidi, kteří nejsou v ža- zaměstnáni v žádných službách, ani se neškolí, a tento model zatím funguje na regionální úrovni, ale brzy bude rozšířen na celou zemi. Je velice důležité najít lidi, kteří jsou vyčlenění z trhu práce i ze vzdělávání a nějakým způsobem je do tohoto systému začlenit. A nakonec, paní předsedkyně, bych rád zdůraznil, že v modelu záruky pro mladé jsme si uvědomili, že potřebujeme model komplexní. Říkal jsem vám o koordinaci jednotlivých politik, ale potřebujeme také komplexní model v tom smyslu, že potřebujeme více partnerů, mladých lidí a různých společenských skupin, které se na něm budou podílet, budou se podílet na jeho plánování a implementaci. Finský model zahrnuje také pracovní skupinu, která pracuje po celou dobu mandáty vlády a která koordinuje všechny aktivity a snahy v rámci systému záruky pro mladé, chce integrovat všechny skupiny společnosti, a chce je zapojit do intenzivní spolupráce na evaluaci, implementaci a koordinaci tohoto programu. Děkuji vám za pozornost. Um, merci. Jméno děkuji. A v neposlední řadě tu máme zástupce Fóra pro mládež. Dávám slovo jeho předsedovi a to je eh, pan Peter Mateček, je mi velkou ctí, že tu mohl zastupovat Evropské fórum mládeže, jakožto eh, nezávislá platforma mládežnických organizací v Evropě, která zastupuje evropské mezinárodní mládežnické organizace. Jsme vlastně hlasem eh, mladých a bereme naši zodpovědnost velmi vážně a zabýváme se začlenováním mladiství již dlouhou dobu. Je to pro nás klíčová, priorit, klíčová priorita. V této době e, škrtů a úsporných opatření, kdy jsou tyto organ, mládežnické organizace často obětí rozpočtových škrtů, tak vidíme, že mladí lidé potřebují podporu nejenom za účelem lidské důstojnosti a mezigenerační solidarity, ale také v zájmu ekonomické a sociální stability Evropy. Chci ještě jednou e, poukázat na jednu statistiku, eh, kterou, eh, které si všímají všichni, to znamená 153 miliard eur. To je ta částka, která, to je to, co stojí ty eh, úniky, jak zdaní a částky, které jsou vyplaceny v rámci sociální podpory mladým, kteří nejsou v práci. Bylo skutečně frustrující být svědky toho, že některé členské státy natolik váhají investovat do mladých lidí, a to i v eh, obdobích eh, boomu před krizí. Proto Evropské eh, mládežnické fórum vítá balíček opatření, které mají omezit nezaměstnanost mládeže. Fórum bylo obzvlášť potěšeno úsilím řešit některé konkrétní výzvy, jako například potřeba zlepšit přístup k trhu práce, dále potřeba té takzvané mlažnické záruky a vyhladit ten přechod od vzdělání k práce prostřednictvím zlepšení mobility. Návrh doporučení o mladežnické záruce to byl skutečně významný eh, předěl, přelom a my vítáme eh, tuto možnost eh, předkládat některé návrhy i k tomuto dokumentu. Celý tón dokumentu je ambiciozní, Eh, je si vědom eh, mimořádné situace mladých lidí, jejich omezených finančních možností, jejich eh, nejistých praco- pracovních podmínek a uvědomuje si, že mladí lidé se často, častěji mohou stát předmětem diskriminace na trhu práce. To jsou tvrzení, která říkáme již několik let a teď se to stalo tedy všeobecně uznávaným faktem. Přístup a tón Evropské komise se také podstatně změnil v uplynulých letech a nyní již odráží závažnost situace, což je něco, co vítáme. Připouští již teď význam různých mládežnických služeb a mládežnických organizací a říká, že by se měli zapojit na všech úrovních do přípravy a implementace eh, těchto systémů. Nelze než doufat, že to, co jsme slyšeli od našich eh, finských kolegů, že tento model zapojení eh, všech se bude dál replikovat a budou se jim řídit i další členské státy. Doporučení také volá po zapojení zástupců mladých eh, lidí a mládežnických organizací. To je také něco, co se setkalo s eh, příznivým přijetím i v této sněmovně. Potřebujeme také validovat neformální vzdělávání, eh, abychom získali kompetence, které jsou potřeba na trhu. Potřebujeme tedy uznat, aby byl uznán význam kvalitní práce pro mladé lidi. Definuje se tu eh, ta skupina věková, jakože jsou do 25 let, spíš než do 30, to bychom preferovali, ale je jasné, že tedy i záruka pro, eh, pro mladé lidi do 25 let může být eh, prvním krokem k širším systémům později je tu 6 miliardová rezerva pro ten systém ve víceletém rámci. ILO doporučila 21 miliard k tomu, aby mm, e, tuto systém, tento systém byl skutečně v Evropě úspěšný, aby bylo možné e, když se podíváme na to, že je vynakládáno 8,4 pouze na zprávu v roce 2012, tak 6 miliard je skutečně kapka v moři. Youth Guarantee by neměla být pouze eh, změnou názvu stávajících opatření nebo nějakým přeskupením. Musí dojít ke skutečně ucelené investici a přepracování stávajícího systému tak, aby lidé měli opravdu služby šité na míru, aby každá, každý mladý člověk v Evropě eh, měl přístup ke kvalitnímu místu, nebo stáži nebo školení. Jsem rád, že náš první řečník hovořil o kvalitě. Kvalitní stáže a kvalitní příležitosti k školení. To je něco, o čem hovoří mladí lidé v Evropě prostřednictvím konzultace, strukturovaného dialogu. Právě jsme měli Evropskou konferenci pro mladé lidi eh, v Dublinu a tam se znovu zopakoval ten aspekt kvality, což by eh, s námi mělo být zacházeno rovně na trhu práce, neměli bychom být diskriminováni na základě věku. Takže to je skutečně důležitý prvek, který je nesmírně aktuální a který se těší široké eh, podpoře mladých lidí, protože mladí lidé jsou realističtí ve svém přístupu. Oni nežádají eh, nějak něco, co neměli rodiče. Oni chtějí skutečné reálné investice ochranu pracovních práv. A to není jenom nějaká hezká vize do budoucna. To je něco, co je skutečně potřeba bezprostředně teď pro zachování politické a ekonomické stability našeho kontinentu. A na závěr chci poděkovat ještě jednou za tuto možnost se vyjádřit za European Youth Forum a miliony lidí, které zastupujeme. Děkuji. A s potěšením eh, také vidím, že eh, mládež je schopna tedy eh, dodržet řečický čas. A nyní dvě minuty pro každého, kdo se přihlásil o slovo.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 Dobře, děkuji. Já si myslím, že jednou z těch eh, větších, největších výzev, kterou eh, v Evropě máme, to je právě toto téma. Že v první řadě je to problém demokratického řádu. Pokud jde o dlouhodobu, je to řešení dlouhodobé. Takže mám tři stručné otázky. Nejprve na Eurofund. Je důležité, abychom mohli spojit to, co se děje krátkodobě s tím, co se dělá dlouhodobě abychom mohli tedy napojit tuto záruku na dlouhodobá úsilí a dlouhodobá opatření, která se snaží reformovat struktury, aby bylo jasné, o, jaké, o jaký druh úsilí se vlastně jedná. A pak ještě otázka na zbytek panelu. Samozřejmě, že mladí musí čelit obrovské konkurenci ze strany těch starších. Je tedy možné zajistit, aby malé a střední podniky, které mají tu nejvýznamnější roli na trhu eh, práce, dostali nějaké podněty k tomu, aby eh, skutečně byly určité podněty k tomu, aby zaměstnávali mladé lidi, jestli existuje nějaká taková možnost. Samozřejmě by tu, by, by tu byly určité rámcové podmínky. Evropská rada si uvědomila, že potřeba skutečně si vzít otázku nezaměstnanosti mladistvých k srdci, brát ji vážně. Jak to můžeme zapracovat i do sociální dimenze? A to v rámci hospodářské a měnové unie, o které se pořád bavíme. Musíme ukázat, eh, že si skutečně bereme tuto zážitost k srdci a že ji chceme seriózním způsobem řešit paní Krivity a pak paní Blinkevičiote. Děkuji. I když je teď eh, tedy týden frankofonie, tak budu potřebovat pokračovat rumunsky. Mám dvě konkrétní otázky, které souvisí s mladými ženami, protože mohou být tedy považována za eh, někoho, kdo neustále se ptá na ženy, neustále nadnáší toto téma. Neslyšela jsem žádné Eh, ocenění, žádné specifické eh, řešení pro mladé ženy, které podle evropských statistik jsou většinou, eh, představují tedy kvalifikovanou práci a jsou nesmírně mobilní, daleko více než dříve, takže v podstatě je to konkurují mladým mužům na území Evropské unie. Navíc ať chceme či nechceme, tak jsou pod velkým tlakem určitých, dalo by se říct přímo, obvinění poklesu porodnosti. A mně se zdá, že existuje na evropské úrovni eh, nutnost obrátit se na ně se specifickými řešeními, které budou šity na míru mladým ženám. Máme eh, tudíž toto na zřeteli, to je moje otázka číslo jedna. A dále hovořilo se tady o jednotném trhu práce v Evropské unii, to je další věc, kterou naprosto souhlasím a za kterou bojuji. Ale byla bych ráda, aby se mi vysvětlilo, jak můžeme uspět v realizaci takového jednotného trhu práce za podmínek, kde existují členské státy Evropské unie, eh, které eh, si vyžádali právo Eh, od komise tedy nepřijímat evropské občany z některých států na svém vlastním vnitřním trhu práce. Zajímalo by mě, jestli můžete odpovědět i na toto. Merci. Euh, Madame Blinkevičiūtė, puis Madame Morin-Chartier. Ačiū, ponia pirmininkė. Děkuji visiems tak paní Blinkevičute, prosím. Děkuji vám. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také všem řečníkům, kteří zde promluvili. Eh, chtěla bych souhlasit s panem kolegou z Evropského fóra mladých. Samozřejmě nějaké peníze jste dostali z nového víceletého finančního rámce od šéfů Evropy. Je to dosti nízká částka svým způsobem. My si dobře uvědomujeme, že naše ztráty jsou 153 miliard ročně kvůli nezaměstnanosti mladých. Když si to rozdělíme mezi těch 27 členských států, tak vidíme, jaké jsou ty proporce, ale je potřeba hovořit jednotným hlasem, je potřeba doufat v dobrá jednání v Evropském parlamentu a mezi evropskými vůdci v Evropské radě. Doufejme, že ta částka tedy bude navýšena. Mladí lidé, kteří nemají vzdělání, nemají práci, nemohou práci najít, jsou v složité situaci, ale je vysoké procento mladých lidí, kteří mají vysokoškolský titul, mají vlastní profesi a mohou práci najít. A je tedy otázka, proč. A to bych se chtěla zeptat pana profesora z Krakova školíme lidi na profese, které trh práce dnes a zítra potřebuje a potřebovat bude? Máme adekvátní mechanismus pro předvídání potřeb trhu práce? A nebo zkrátka pokračujeme v tom business as usual, co jsme dělali vždycky? To je velmi důležitá věc. Chtěla bych znát váš názor na to, co dělají členské státy a Evropská komise, po případě, co by měli dělat, abychom eh, mohli lépe vyvážit nabídku a poptávku na trhu práce, to znamená tedy nabídku vzdělávání a poptávku trhu práce jako takového. Samozřejmě Mladí lidé jsou nejmobilnější součástí naší populace a vnímám zde určité riziko v členských státech, včetně své země Litvy, v tom smyslu, že mladí lidé od někud z venkova odjedou někam do města, dejme tomu, do hlavního města, a venkov vymře. Případně, pakliže ta osoba nenajde místo u nás v hlavním městě, tak pojede jinam do Evropské unie, třeba do Německa a svým způsobem vymře celý stát. Děkuji. Děkuji. Další řečnice, prosím. Euh, no, to bylo velmi zajímavé expoze. Mám několik otázek. Řekla jste nám kolik stojí tedy nečinnost, kolik miliard eh, to stojí. A můžete prosím tedy eh, zmínit i počet eh, těch, jaké procento tedy na, na úrovni Finska, těch kvalifikovaných lidí, kteří z toho vzejdou, z toho programu, a jaká je potom, jestli ten, ta, ta, tato záruka mladistvých eh, funguje i eh, v rámci tedy, pokud těch mladých, kteří eh, ukončí vzdělání bez kvalifikace, tak často další vzdělávání není čas nejefektivnějším způsobem, protože oni se nachází ve nesmírně křehké pozici, oni v podstatě nejsou integrováni do systému, nemohli, nebyli schopni, systém nebyl schopen je eh, integrovat, takže když máte nějaká eh, opatření na míru, můžete nám říct, jak předtím, než ti mladí lidé ještě tedy mají tu eh, kvalifikaci, tak jakým způsobem zajistíte, aby se skutečně lépe a odpovědněji integrovali. Třetí bod. Eh, jak je to eh, tedy s těmi lidmi, kteří jsou skutečně vyloučení eh, z trhu práce, kteří jsou marginalizovaní, jak je hledáme? Jak, jaký máte systém pro vůbec jejich identifikaci? A poslední otázka. Navazuje na poznámky, které už tu zazněly. Uvědomujeme si, že za krize mladé ženy mají mnohem větší problém vstupovat eh, na trh práce než mladí, eh, mladí muži, i když mají lepší vzdělání. Takže můžete v rámci vašeho finského příkladu eh, se vyjádřit konkrétně k tomuto tématu, to znamená k tomu spoždění, které často mají mladé ženy. Pan Sogor. A pak paní Angeliny. Thanks, yeah. <clears throat> Somebody of you spoke about the Děkuji, paní předsedkyně. Eh, někdo tady hovořil o velkém evropském rozpočtu, o velkých evropských projektech. My máme ale ve východní Evropě zkušenosti spíše s malými projekty. Chceme nabízet školení o etickém podnikání, a je často velký problém přesvědčit místní a regionální, regionální a státní samozprávy o tom, že jsou toto důležité programy. Za posledních 13 let máme dobré i špatné zkušenosti. Vlády a ministerstva jsou vel, často velmi proti různé dobrovolnické práci nevládních organizací. Já bych byl spíše také pro ty velké evropské projekty, ale měli bychom pamatovat i na podporu malých nevládních organizací a těchto sítí. A nejdůležitější je samozřejmě vzdělávat děti od 14 do 18 let. To je podle našich zkušeností právě to nejdůležitější. Děkuji. Paní Angelili a pan, pak, pak pan Sarkas. Innanzitutto voglio Děkuji. Úvodem bych chtěla poděkovat paní předsedkyni za to, že uspořádala toto slyšení a především bych chtěla poděkovat našim hostům za účast. Chtěla bych eh, vás, naše hosty, požádat. Bylo by možné, aby ty vaše prezentace byly rozdány s těmi údaji, které jste nám poskytli, Eh, především mě zajímá ten německý systém odborné přípravy. Jo, a jo, bylo mi nyní řečeno, že ty dokumenty jsou k dispozici, tak já jsem je nedostala, omlouvám se. Jak už jsem řekla, mě velmi zajímá ten německý systém, protože, jak vidím, dosáhl velmi dobrých výsledků. Já si myslím, že tyto informace jsou velmi užitečné. Pro mě také, protože já jsem zpravodajkou eh, pro eh, stanovisko ve výboru eh, FEM a právě pro otázku nezaměstnanosti. Já si myslím, že bychom zde měli zdůraznit, že mezi nezaměstnanými mladé ženy představují vlastně tu největší část takže když hovoříme o nezaměstnanosti mladých, tak se to více týká mladých žen než mladých mužů. Měli bychom se tedy specificky zaměřit na tuto otázku. 60 mladých vysokoškoláků jsou mladé vysokoškolačky. Eh, dívky mají vyšší úroveň vzdělání a mají i lepší prospěch. A přesto jsou na tom hůře, pokud jde o nezaměstnanost. Děkuji. Merci Alexandro Serkas, puis... Alexandro Serkas a paní Zlověcka. Děkuji, paní předsedkyně. Pro mě jako pro většinu expertů je zřejmé, že takováto epidemie a takovýto strukturální problém, kterému čelíme, že se, že se to asi těžko vyřeší eh, pouze takovými krátkodobými opatřeními či pouze opatřeními, které mají spíš takovou marketingovou povahu. Máme tedy eh, tě, ty Eh, miliardy, o kterých se hovořilo pro záruku pro mladé. A já bych se chtěl eh, zeptat našich expertů na tři věci. Co si myslím, že by bylo eh, určitě zajímavé pro ty země, kde je to opravdu tragické. Já bych se chtěl zeptat finského odborníka. Já vidím, že klíčová otázka je, že se to upraví na míru. Já vidím, že to má obrovskou zátěž na uh, veřejné služby zaměstnanosti. Já bych chtěla vědět, jaký je poměr mezi eh, mladými nezaměstnanými a osobami, které eh, pracují v této oblasti osobního coachingu. Potom bych se chtěla zeptat odborníka z Eurofund a potom z Fora pro mladé. Chtěl bych vědět eh, potom co jsem si vyslechl, vaše zkušenosti ve Finsku a ve Švédsku Eh, vidím, že se to dá ale bohužel těžko vyvést do Středozemního moře, eh, do těchto zemí, protože ta situace je tam odlišná. Ale chtěl bych vás požádat o to, abyste nám poradili, jakým způsobem bychom měli postupovat, abychom pracovali účinněji u nás v našich zemích. I když samozřejmě ten finský problém není stejný jako ten italský či španělský. Tak prosím, co byste nám mohli doporučit? A závěrem, paní předsedkyně, Německo. Zde vyvstává ten závažný problém. Jak se můžeme přiblížit eh, k tomuto novému paradigmatu mobility? My dostáváme opravdu znepokující zprávy z Německa, například eh, Španělé kteří vystupovali v německé televizi a tam eh, byla zneužita ta jejich eh, potřeba. Je to, jako by se eh, tam chtělo vytvořit prostě množství nějakou armádu low cost pracovníků. Takže zdá se, jako kdyby byl zájem o low cost pracovníky, ale s dobrým vzděláním. Jedná se o smlouvy na dobu určitou a tak dále. Takže já bych vám chtěla říci ze španělské perspektivy, mobilita je dobrá, jak říká komise, ale když je uh, žádaná, ne když je vynucená. Uh, takže já si myslím, že by se k tomu mělo eh, přistupovat tak, jako že to prostě nemá žádnou hodnotu pro ty lidi. Prostě ty osoby jsou k tomu nuceni a eh, mělo by se s nimi zacházet spravedlivě a tyto osoby by neměly být diskriminovány. Danuta je Slověcká, puis eh, Serie Saja. Sovětská. Já chtěla navázat do... Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla navázat na ten finský program. Vy jste eh, řekli, že ten eh, plán je eh, uspůsoben každé osobě a já bych chtěla vědět, kolik mm, lidí jste zaměstnali, či jestli se tento počet těchto poradců zvýšil. Jak to vypadá s těmito poradci? Takže tito poradci mohou pracovat individuálně. A analyzovali jste také strukturu výdajů? Eh, jak to vypadá s těmi opatřeními, která jsou levnější, například v oblasti eh, vzdělání, co nabízíte? Tak tam je vedoucí úloha hospodářství. Jak tam figuruje eh, podnikatelská sféra v těchto opatřeních? My víme, že se jedná o financování činící přes 150 eh, miliard, my máme 6 miliard a já bych tedy chtěla vědět, zdali tato částka si myslíte, že by mohla zaplatit eh, tuto částku těch eh, zúčastněných, nebo jaký vliv by to mělo na tu kvalitu. Pan profesor mm, hovořil o tom, že ta kvalita je důležitá. Merci, euh, Děkuji, paní And thank you for... Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pánové, za prezentace, bylo to velmi zajímavé. V podstatě mám stejnou otázku jako pan Serkas. Tyto záruky pro mladé, to je důležitá iniciativa, ale já mám trošku obavu, že tím vytváříme velmi vysoká očekávání mladých lidí, protože implementace těchto záruk záleží na členských státech. A má stručná otázka proto je, jaké jsou základní požadavky na dobře fungující záruku pro mladé v členských státech. Víme, jak vypadají naše vzdělávací systémy a sociální systémy, všude jsou jiné a chci se proto zeptat, jaké jsou ty úplně nejzákladnější požadavky na dobře fungující záruku pro mladé. Protože jinak vlastně neustále opakujeme záruka pro mladé, záruka pro mladé, záruka pro mladé, zázračný všelek, který odstraní nezaměstnanost mladých na trhu práce v Evropě. Víte, já jenom doufám, že to nejsou jenom řeči do větru, že tím jenom eh, nenabuzujeme očekávání. Konec konců mladí lidé, jak tady zaznělo, jsou rozumní ve svých požadavcích očekávání. Doufám, že na ty jejich požadavky můžeme nějak reagovat. Otázka na pana Volkana Billera. Trochu mě překvapil ten program Job of My Life protože týká se to asi mladých, kteří nemají tedy job v jejich životě, ale možná jsem to špatně pochopila. Ještě jedna otázka. Zapůsobilo na mě prezentaci vašeho programu, že jste předpokládal, že sám, že hrozí určitý brain drain, odliv mozku. Ale myslím, že výzvou Evropské unie je právě řešit otázku mobility radikálně odlišným způsobem oproti tomu, jak se to řešilo nyní. Mobilita byla jakási alfa a omega římské smlouvy pro samozřejmě kapitál, který z toho eh, měl zisk, pak také zboží, služby a osoby. Teď z krizí vidíme, že pokud je o mobilitu osob, tak eh, se to rýsuje trošku jinak. Existuje určité riziko mobility nebo vůči mobilitě, eh, protože tady eh, by mohl být skoro určitý rozpor se základem nucené práce. A my to trochu přeháním, ale, ale myslím si, že mobilita za jakýkoliv podmínek, která pak vede k tomu, že populace z periferie pracuje někde v centru, po té, co těmi periferními státy byly vzdělány, tak eh, to eh, není model, který by byl udržitelný. Ale otázka je, jakým způsobem bychom to měli integrovat, protože mezi těmi eh, mobilními lidmi samozřejmě nejmobilnější jsou mladí. Pokud chceme napravit eh, určité nerovnováhy, pokud eh, chceme napravit situaci, potřebujeme samozřejmě, aby si ty periferní státy zachovaly své mladé. Eh, uvádím příklad Litvy, Lotyšska. Když se podíváme na to, jak se řešil ten problém, problém se vyřešil tak, že se vlastně vyhnali mladí. Takže to lidé, kteří odchází, jsou tedy lidé, kteří tak říkají hlasují nohama, ale já si myslím, že tato záruka pro mladé musí být zároveň zárukou zachovat tu kapacitu a inovační kapacitu těch mladých v těch zemích, eh, z nichž tyto mladí pochází a zemí, které mají problémy. To jenom jsem chtěla trošku omlouvám se, že jsem se nechala unést, jenom jsem chtěla připomenout ten eh, kontext a zdáv, dávám znovu slovo paní zpravodajce. Budu, bohužel eh, tedy budou, eh, budou možnosti pouze se vyjádřit stručně. Paní Skřidlecká. Děkuji bardzo. Paní... Mm, děkuji vám, paní předsedkyně. Stejně jako předřečníci, tak bych chtěla využít této příležitosti a poděkovat eh, všem expertům a také všem kolegům a kolegyním za připomínky. My jsme si zde vyslechli, že se musí tento problém řešit na více úrovních, ale nesmíme zapomenout na to, že politika zaměstnanosti je především v rukách členských států. a zde musí sehrát členské státy důležitou roli. Co můžou nabídnout mladým lidem? Ten finský model, který zde byl představen, je určitě dobrým příkladem i pro ostatní členské státy. E, především ty nejlepší e, záležitosti. Já bych chtěla e, se zeptat profesora Goňaka, ve vašem eh, příspěvku jste, eh, pane profesore Gorňáku, hovořil o kvalitě, o vzdělání, o odborné přípravě, Ale nezaměstnanost eh, se dnes netýká pouze mladých lidí, ale také starších lidí nad 50. A také se to týká mladých matek. Můžete prosím odpovědět na to, jak by jsme se mohli co nejlépe připravit na požadavky eh, pracovního trhu po krizi a které dovednosti budou žádány v budoucnosti, tak aby mladí lidé dnes věděli, jak by měli vést svoji kariéru a jak by mohli nalézt eh, přístup k pracovnímu trhu a jak můžou najít pracovní místo, aby nemuseli pořád hledat pracovní místo. Pak mám ještě otázku na pana Mascheriniho, pokud mohu. E, četla jsem vaši zprávu a chci se zeptat. Vy říkáte, že důvod, proč se někdo stává tím, čemu říkáme nít, to znamená trvale nezaměstnaní mladí lidé, je velmi komplexní. Říkl, říkáte, že pro návrat e, na e, trh práce vyžaduje individuální přístup. Jak to vidíte v praxi? Myslíte, že lze do trhu práce reintegrovat úplně všechny? Děkuji vám. Merci beaucoup. Je remercie d'avance les interprètes, dont je sais qu'ils... Děkuji tlumočníkům za ještě dalších 10 minut. Dám ještě slovo našim expertům, děkuji jim předem za to, že zodpoví ve třech minutách. A teď budu přísnější než eh, poprvé, takže začneme ve stejném pořadí. náš přizvaný profesor z Krakovské univerzity, pane Jaroslav Korňák. Paní předsedkyně, šanovní państwo. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy, vážení pánové, já mám tady tedy dva dotazy, které se mě týkají. Za prvé, eh, kterou eh, zde eh, předložila Eh, litevská europoslankyně a jak to tedy vypadá s těmi mladými lidmi. Je velice těžké předvídat, k jakému eh, vývoji technologickému dojde a aby ta osoba třeba věděla, jakým způsobem má přistupovat ke své kariéře, která může trvat 40 let. Samozřejmě je důležité mít eh, velice dobré, vysok, vysokou eh, kvalifikaci, pokud je o dovednosti, také se to týká otázek, které jsou eh, spojeny s dovednostmi, novými technologiemi a pracovním trhem. A k těmto dovednostem patří to, co by vzdělání mělo poskytnout, ale bohužel se tomu tak nevždy děje. Tady se nejedná pouze o konkrétní profesní přípravu, ale jedná se také i obecné dovednosti, jako například práce v týmu či pracovat na projektech. To jsou dovednosti, mm, které, kterým se mladým lidem eh, bohužel často nedostává a musí se toho dosáhnout i v oblasti vzdělání a i učitelé musí mít eh, tyto dovednosti a k tomu také přispívají investice. Můžeme říci, že inovace ve vzdělávání jsou stále potřebné, stejně tak jako v hospodářství. A tyto dvě eh, věci jsou navzájem propojené. A e, co se týče přípravy na požadavky pracovního trhu po krizi, nejenom pro mladé lidi, ale i pro ostatní skupiny, tak já už jsem částečně na to odpověděl. My my prostě vkládáme příliš velké naděje do přímých e, investicí, které spočívají v tom, že mladí lidé kterých je tolik v Jižní Evropě či v Polsku, eh, ti, kteří právě v tak hojném počtu hledají práci. A my právě vkládáme naději do toho, že jim nabídneme dobré pracovní místo, které eh, jim potom umožní další profesní vývoj. Ale bohužel tak to není. Mladí lidé řek, řek, řeknou, že je máme dát eh, záruku, aby našli práci, to je příliš mnoho. Co my jim nabídnout můžeme, je to, že se budou moci podílet na vzdělání. Moje zkušenost z Polsku je taková, že velké investice, které Máme na to eh, národní prostředky i prostředky z Evropského sociálního fondu, které jsme čerpali právě na tu disponibilitu a pro přístup eh, ke vzdělávání těchto lidí a toto vzdělání zlepšit a přístup na trh. A ten čistý efekt spočíval v tom, že tito lidé v průměru potom byli o, měsíc déle nezaměstnaní, nezaměstnaní než ti, kteří vlastně žádnou podporu nedostali. Takže na to se musíme zaměřit. Eh, de l'agence Miller se eh, tedy ze Spolkové agentury pro zaměstnanost. Děkuji vám, paní předsedkyně. Osobně toto hodnocení mobility, kterou si přejí na evropské úrovni a nutnost ji vnímat eh, z hospodářského hlediska jiný, jinou perspektivou a jinak ji hodnotit, to nezdílím, upřímně řečeno. Mobilita je vždy a bude vždy rozhodnutím jednotlivce. Samozřejmě je vždy odvislá od konkrétní situace dané osoby a také od možností v dané zemi. V Německu ještě pořád dochází k neto odlivu. Můžeme říct si na základě hospodářské situace a trhu práce by to tak být nemělo, ale je to tak. Takže ztrácíme stále více Němců, než kolik nám jich ze zahraničí přichází. Nevidím také žádný základní rozpor v tom, že eh, ty možnosti poskytnuté přechodnými lhůtami by nějakým způsobem eh, spochybňovalo eh, řečení o tom, že mobilita je v Evropě prospěšná a dobrá. Ty země, emigrace ze zemí, kde ty přechodné, přechodné lhuty ještě mají, mají dvojnásobnou emigraci. To neznamená, že by tam nebyla žádná imigrace, ale znamená to pouze to, že probíhá určitá regulace, celý tento systém podléhá regulaci, takže ani tento názor nezdílím. Dovolte mi zmínit ještě jednu věc. Ptali se tady na základní požadavky. Požadavky bych já vnímal dvojí. Jednak musíme přesvědčit mladé, že je atraktivní se obracet na konkrétní místa, zapsat se třeba na ten úřad práce, zlepšovat svůj pracovní profil, protože jinak zmizí v anonymní mase. Vůbec nikde nebudou zapsáni, budou v podstatě jenom součástí anonymní, anonymní statistiky, něčeho takového jako je European Labour Force, ale Abychom jim mohli něco nabídnout, na to je musíme znát. Nesmějí být anonymní. Jak to dokázat? Jak dokázat to, že mladí budou kontaktovat státní úřady? Musí něco očekávat. Když nic očekávat nebudou, hlásit se nebudou, zmizejí nám a bude velmi obtížné najít nějaký způsob, jak na tu situaci reagovat. A za druhé potřebujeme nabídku. Samozřejmě v členských státech toto bude složité, protože eh, buď máme otevřená místa, poptávku, a pak jde pracovat s nějakými, eh, s nějakými eh, přiděl, nějakým přidělováním, ale když nemáme vůbec žádná místa, tak je otázka, co dělat. Nemůžeme dělat umělé zaměstnávání a pokud ano, tak jak to uděláme? Jak to uděláme zejména v zemích, kde máme hospodářskou strukturu založenou na mikropodnicích, nemáme žádný ten Eh, středně velký podnik, který by takovéto zaměstnance mohl absorbovat. To je velmi vážný problém. Děkuji. Děkuji vám za Eurofond. Pan Masveriano. Maskeri. Maskerini. Děkuji. V té zprávě píšeme, že pravděpodobnost ukončení toho jevu need je výsledkem kombinace rodinných charakteristik a institucionálního nastavení společnosti. Velmi často ti, kteří mají několikeré znevýhodnění, se dlouhodobě nezaměstnanými stanou. Pro jejich reintegraci do trhu práce, jak píšeme eh, v zprávě, je asi nejúspěšnější jednotlivý přístup. A tím přístupem myslíme namírušitý přístup, který zohledňuje diverzitu populace mladých lidí a navrhuje řešení ušité na míru pro dané jednotlivce, protože mladá matka a nějaký nekvalifikovaný mladý muž mají určité, určitě jiné potřeby na reintegraci do trhu práce. Samozřejmě každého reintegrovat nelze. Někdo zkrátka do trhu práce nemůže vstoupit, někdo do něj vstoupit nechce. Jiní nechtějí, aby je někdo kontaktoval, nikde se neregistrují. A to je právě te, to, to dosažení té populace mladých lidí bez práce je to nejtěžší. Záruka mladých, eh, záruka pro mladé momentálně také nemůže být implementována v některých zemích, protože eh, vyžaduje postupnou implementaci jednotlivých kroků pro ní potřebných. Jsou zde totiž některé země, které jsou dosti vzdálené tomu ideálnímu finskému scénáři. A nakonec dovolte mi vyjádřit se k terciárnímu vzdělávání. V jedné zprávě, kterou brzy vydáme, píšeme, že jsme zjistili, že v některých členských státech EU jeden rok po absolvování školy 50% eh, nových absolventů je v kategorii need. Nejsou zaměstnaní, nejsou aktivní. Pouze nějakých 49% úspěšně do trhu práce vstoupí. A to je populace terciárního sektoru vzdělávání a je to právě ta, pro kterou by měl vstup do trhu práce být nejjednodušší. Proč se tady toto děje? Dochází zde k, tak tomu, čemu se říká skill mismatch, to znamená vzdělávání v oblasti jiné, než chce trh práce. A já si myslím, že pro mladé lidi můžeme udělat to, že jim poskytneme lepší informace, lepší poradenství. Mladí lidé konec konců mají právo zvolit si vlastní profesi, vlastní profesní trajektorii, kterou chtějí sledovat. Ale měli by si více uvědomovat, jaké jsou dopady špatné volby. Aby si je neuvědomili, až když dostanou vysokoškolský titul, aby se neocitli příliš daleko od požadavků trhu práce. Děkuji. E, Děkuji. A ještě Kimo Ruc z Finska. Uh, thank you, sir. Děkuji vám, paní předsedkyně. Na finský model padlo mnoho otázek, nemohu reagovat na všechny musím vás odkázat na web Záruky pro mladé, jehož adresu najdete v prezentaci, kterou jsem vám poskytl do složek. Je, jsou tam i anglické dokumenty, jsou tam nějaké zprávy a obecně prezentace finského modelu. Takže chcete-li se dozvědět více, využijte kontakt na, na našich webových stránkách. Pokusím se reagovat alespoň na ty obecnější dotazy, které zde zazněly. Jeden z těch dotazů je, jaký je základní předpoklad pro to, aby záruka pro mladé začala fungovat a začala plnit potřeby mladých lidí. Odpověď je trojí. Potřebujeme fungující služby pro zaměstnávání na místní úrovni, které budou mít dostatek prostředků pro práci. Eh, aby mohli vytvářet řešení šitá na míru. Za druhé, systémy vzdělávání musí poskytovat dostatek kvalitního praktického vzdělávání a musí to být takové vzdělávání, které plní potřeby trhu práce. A za druhé potřebujeme snahu ze strany zaměstnavatelů, aby ti to otevírali nová místa pro mladé lidi. To jsou ty tři hlavní faktory. Úplně první otázka, která zde padla, byla na strukturální změny, které by pomohly malým a středně velkým podnikům zvyšovat zaměstnanost malých lidí, možné systémy podpor a tak dále. Já si myslím, že to je velmi komplexní přístup a je potřeba v mnoha členských státech provést celou řadu z, e, politických reform. Jednak samozřejmě malé a středně velké podniky mají různé finanční pobídky, aby zaměstnávali mladé pracovníky. E, tyto pobídky mohou být ve formě daňových úlev, státní pomoci nebo v podstatě v mnoha dalších podobách. Všechno z toho je velmi užitečné. Musíme se také zaměřit na zákonníky práce, který, které často mohou představovat významnou překážku pro nabírání mladých pracovníků do malých a středně velkých podniků. Potřebujeme bezpečné, ale flexibilní zákony o zaměstnávání, aby se zvýšil počet nabíraných pracovníků. A rovněž eh, platy, výplaty. To je velmi citlivé téma, které hraje velmi důležitou roli eh, na trhu práce a nechci v této oblasti činit jakékoliv závěry. Pakliže mám ještě trošku času, rád bych ještě reagoval na otázku, která je velmi důležitá. Jak dosáhnout těch eh, vyloučených mladých lidí? Ve Finsku máme takový model, který se teď vyvíjí, jmenuje se Outreach Youth. Je to takový operační model pro mladé pracovní setkávají s vylučovanými mladými lidmi a pomáhají jim získávat nové vzdělávání a reintegrovat se do trhu práce. Kromě toho pořádáme různé workshopy s mladými lidmi na místní úrovni, kde si mohou eh, udělat určitý obrázek o tom, kde by asi chtěli pracovat, jakou kariéru by chtěli sledovat. A za třetí, eh, k tomuto stejnému bodu, Velice důležitá je výměna názorů mezi jednotlivými aktéry obce, vzdělávací instituce a služby pro zaměstnávání si musí navzájem vyměňovat informace o tom, jaké jsou rizikové skupiny mladých lidí, kterým hrozí vyloučení z trhu práce. Momentálně v této oblasti probíhá několik legislativních reform. Snažíme se pomoci výměně informací mezi jednotlivými aktéry. Například zjišťujeme, kolik lidí a kde ukončuje základní školu a vůbec se nechce účastnit vzdělání druhého stupně a tak dále a tak podobně. Mnoho informací eh, naleznete také na našich webových stránkách. Děkuji. Děkuji, říká paní předsedkyně. A nakonec pan Petr Mačezik eh, z European Youth Forum. Děkuji. Všechny otázky a odpovědi a komentáře ukazují komplexnost eh, řešení nezaměstnanosti mladých. Pro nás v rámci Youth Fora je důležité se vždycky eh, podívat na to, jak mohou mládežnické organizace a mladí lidé sami sehrát roli. Čili snažíme se mít průřezový přístup. Samozřejmě se snažíme propojit vzdělávání, trh práce a zaměřujeme se na ten přechod. Chceme kvalitní vzdělávání, vzdělávání které združuje formální i neformální aspekty. Slyšeli jsme o významu získání dovedností, které zatím je těžké získat formálním vzděláním. Máme mládežnické organizace, které poskytují neformální vzdělávání a dávají nám tedy ty dovednosti, eh, včetně team buildingu, jazykových dovedností, eh, IT dovedností a tak dále. Čili snažíme se integrovat aby byly součástí té kvality, ale aby mladá, mladý člověk chápal jaké jsou možnosti, když se studovat. Musí také existovat náležité poradenství. To je to, na co se zaměřujeme. Mládežnická organizace mohou v tomto sehrát svoji roli. Máme příklad eh, některých našich eh, členů, kteří eh, například jeli do Estonska, do venkovských oblastí, aby tam radili lidem, kteří nemají žádnou poradenskou činnost. Potřebujeme také přechodné období, které závisí na možnostech mobility. Potřebujeme se zaměřit na evropské úrovni na přenositelnost práv, eh, že máme právo eh, tedy eh, cestování, právo jet do zahraničí, jestli tam budeme, budou uznány naše kvalifikace, jestli tam můžeme volně a bez bariér pohybovat, abychom mm, samozřejmě to ani nepomýšleli na vízové bariéry pro naše kolegy mimo Evropskou unii. A pak je další aspekt, to jsou kvalitní stáže a ty mezistádia. Jakým způsobem je to legislativně ošetřena a pokud ne, tak jak ne? Je tu nějaká role, kterou může sehrát Evropská unie? Myslíme si, že ano, proto jsme podporovali strategická opatření přijatá v této sněmovně a v radě, pokud jde o eh, mládežnickou záruku. Záruku pro mládež. Není to jediná zázračná odpověď, nevyřeší to všechno, ale je to důležitý stávající příklad, který by měl dál rozšiřovan. Hlavní eh, prvky jak paní Esaja správně řekla, pro nás tím základem jsou finance, závazek a účast. Účast všech subjektů, zejména těch mladých samotných, protože těch se to týká, závazek ze strany všech dalších subjektů, včetně státu, zvlášť státu, kteří mají schromáždit tedy finance, aby bylo dost financí, dost zdrojů. Další součást eh, tohoto přechodu je jakési podnikatelské vzdělávání, aby lidé chápali, co to znamená být mladým podnikatelem, aby se mohli rozhodnout, jestli to chtějí nebo ne, aby se mohli zbavit toho stigmatu, že je to něco negativního, ale nechceme nikoho samozřejmě nutit, aby byl podnikatel, to by byl špatný model. Nechceme lidé eh, nutit tak, aby se stěhovali z domovu jde o tu práci samotnou, tam musí být kvalitní, musíme se eh, tedy zaměřit na růst a investování do mladých lidí, do těch oblastí, kde je možné ještě generovat v Evropě růst. A poslední připomínka, eh, loni, když jsme měli tedy eh, rok aktivního stárnutí, tak jsme si uvědomili, že to není o tom, že by mladí kradli starým zaměstnání, protože když někdo odejde do penze, často za sebou zanechá místo které nemůže zaplnit mladá osoba, protože vyžaduje trošku jiný skillset. Takže to je něco, co si musíme uvědomit. Děkuji, děkuji, že jste dodržel eh, řečnický čas. Budeme přeskoumávat eh, návrh zprávy. Kolegyně Skřidlevské 22. 23. dubna paní Angeliny a dalším říkám, že dokumenty, které nebyly ještě rozdány, protože jsou to eh, byly pouze dány k dispozici ty dokumenty Eurofondu, ty další budou dány k dispozici buď dnes nebo zítra, budou na webových stránkách eh, výboru pro zaměstnanost. Děkuji expertům za jejich velmi přínosné příspěvky a uvidíme se zpátky ve tři, kdy bude předseda Tomas Mann. A těch, jich se to týká, nyní zvu na tu oslavu Eh, plodné spolupráce s Anou. A to bude přímo tady před místností.